So. Ladies and gentlemen, Dámy, dámy a pánové, Vážené dámy a vážení pánové, já vás srdečně vítám na naší dnešní schůzi výboru. Oproti mé dřívější praxi zahajuji dnes příliš pozdě, ale já jsem chtěla, aby zde bylo co možná nejvíce kolegyně a kolegů na naší schůzi, protože půjde o nové eh, obsazení předsednictva našeho výboru. Tímto tedy zahajuji schůzi a chci vám sdělit, že výbor ITRE v budoucnosti, tedy ode dneška, má 61 řádných členů. Je nás tady trochu více. Eh, jména nových členů jsou známa všem, takže si myslím, že nemusím číst. Usnášení schopnost. Eh, tu, myslím, máme. Nikdo o tom nepochybuje. Takže a ještě jedna poznámka. Dnešní schůze se vysílá na internetu, takže ji může každý sledovat. Cílem eh, naší schůze je eh, volba předsedy a místo předsedů podle paragrafu 191 jednacího řádu, protože jsem eh, konstatoval, že jsme usnášení schopní. Eh, chtěl bych říci mimo pořad jednání dvě, tři věty. Já dnes se svého úřadu vzdávám, protože to v demokracii je takto běžné, že člověk zastává své úřady po jistou určitou dobu. Chtěl bych dnes všem členům, kteří jsou přítomní i těm, kteří přítomní nejsou, poděkovat za velice dobrou zajímavou, angažovanou a někdy i velice náročnou spolupráci. Velice mě to těšilo a skutečnost, že e, tento svůj úřad již nebudu zastávat i nadále, nesouvisí vůbec s tím, že bych si nemyslel, nebo že bych ten úřad nevykonával rád a také budu i nadále členem výboru. Děkuji e, nejenom vám, kolegům a kolegům, ale chtěl bych také stejně poděkovat členům, pracovníkům sekretariátu. Oni odvedli opravdu mnoho práce v této době, skvělou práci. E, někteří během tohoto období odešli, někteří k nám nově přišli. Já děkuji všem. A ještě možná takový malý dodatek. Nebylo to se mnou vždy jednoduché, ale myslím si, že ten výsledek byl dobrý vždy. A Chtěl bych ještě poděkovat pracovníkům jednotlivých politických skupin, protože jako předseda jsem eh, spolupracovala nejenom s pracovníky mé frakce, ale také s pracovníky ostatních frakcí a jim děkuji. Děkuji také za to, že jsme spolu hezky zacházeli. Ještě jednou děkuji vám všem a přeji vám do budoucna v našem výboru abychom odváděli další skvělou práci, protože nás výbor je důležitý a je také důležitý pro budoucí vývoj Evropské unie. A možná bychom měli v budoucnu více poukazat na to, jak důležitá je práce našeho výboru. Ještě jednou mnohokrát děkuji. A tím jsme u bodu 5. To je jediný bod pořadu jednání, který tedy chci vyřídit. Je to volba předsedy. Místo předsedu já se ptám, je zde návrh na e, eh, místo předsedy. Jsou zde kandidáti, já mám pocit, že paní Del Castillo by ráda přednesla svůj návrh a já jí proto uděluji slovo. Prosím. A, a, mí, a mí me desconcierta un poco este momento porque en realidad la, la proposición que tengo que hacer me puede el secretario... Je to pohnutý okamžik. Já mám zde nadnést ten návrh Možná by mi mohl sekretariát být nápomocen a informovat mě, protože já o tom žádnou informaci nemám. Samozřejmě mohu to udělat, ale víte, jak vypadá postup a pravidla by se měla dodržovat. Ano, a proto předseda, proto tedy já jsem řekl, že to, že se to přednesla. Je to navrh na post předsedy, že? Je to kolega, kolegyně Amalie Sartory, kterou navrhujeme na předsedkyně tohoto výboru. Děkuji. Kuč, dan... Ano. Tímto je návrh na post předsedy jasný. Já se ptám paní Satory, zda souhlasí se svou kandidaturou. Chcete kandidovat? Prosím. Dobrá. Jsou další kandidáti? Není tomu tak? Takže pokud je nemáme žádného dalšího kandidáta, můžeme volit aklamací. Já se tedy ptám, kdo je proto, aby se paní Sartori stala předsedkyní našeho výboru? Tímto byla paní Sartori zvolena, já jí srdečně blahopřeji, přeji vše nejlepší do její budoucí práce a mnoho podpory z našeho výboru. Děkuji a tímto ona přebírá můj post. Vážení kolegové, vážené kolegyně, děkuji mnohokrát za vaši podporu. Všichni víme, že v celém parlamentu máme dohodu ohledně výboru, přesto bych vám ráda poděkovala eh, za to, že jste se vyslovili ve prospěch mé kandidatury. Chci také poděkovat především svému předchůdci, panu Rojlovi, v uplynulých dvou a půl letech jsem měla příležitost se s ním blížeji seznámit, jako patrně i vy a chci říci, že předseda tomuto výboru velmi inteligentním, schopným způsobem a mohu jen doufat, že budu moci jít v jeho stopách a že se práce v tomto výboru ponese v duchu pozitivní atmosféry. Dovolte, abych vás stejně jako eh, bývalý pan předseda, přivítala v tomto výboru všechny z vás, kdo jste to zasedali v uplynulých dva půl letech, také všechny nováčky. Chci poděkovat sekretariátu za všechno dosavadní práci. A sekretariátu chci vlastně poděkovat eh, i předem za veškerou podporu a součinnost, kterou nám bude poskytovat v nadcházejících dvou a půl letech. Čeká nás totiž mnoho práce. Místo předsedové budou tedy sehrávat důležitou roli. A nyní přistupme k volbě místo předsedu. Eh, jenom mám dotaz. Já mám eh, přednést ta jména? Takže Pokud je o post prvního místo předsedy, mohu poprosit, zda jsou nějaké kandidatury. Má někdo nějaký návrh? Kolega Madu, eh, kolegyně Madurel? Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych vám chtěla poblahopřát k vašemu zvolení. V minulosti jsem měla to velké štěstí. Bylo to během minulého funkčního období, že jsem s vámi mohla spolupracovat. Bylo to ve výboru pro práva žen a musím vám říct, že to byla velice příjemná spolupráce, která byla také velice přínosná a plodná. Takže ještě jednou vám gratuluji k vašemu zvolení. A nyní, protože mám slovo, bych ještě ráda využila té příležitosti a poděkovala bývalému předsedovi Herbertu Roylovi. Herberte, bylo mi opravdu potěšením s tebou spolupracovat. Děkuji ti mnohokrát. Ty jsi projevil velice dobré vyjednávací schopnosti, byl jsi vždy velice otevřený, pracovali jsme ve skvělé atmosféře a myslím si, že i proto jsme měli tak výbornou spolupráci zde na výboru. Ještě jednou ti mnohokrát děkuji za veškeré tvé úsilí. A nyní k otázce paní Předsedkyně. Ano, naše politická skupina eh, má návrh, má kandidáta, je to paní Patricia Toja, eh, a to je tedy na post první místo předsedkyně a pro post třetího místo předsedy eh, máme pana Dimitrise Tautase. Dautrase. Rovněž bych chtěla poděkovat paní bývalé místo předsedkyně, ona nás opouští, ale i přesto jí velice děkuji za její práci a za její úsilí. Děkuji mnohokrát za vaše laskavá slova a za vaše návrhy a také za vaše slova díku na adresu pana Rojla. Takže na post prvního místo předsedy zde máme kandidaturu paní Patrice Tojové. Při, přijímáte tuto kandidaturu? Děkuji. Jsou nějací další kandidáti na post prvního místo předsedy? Není-li tomu tak, navrhuji, abychom opět zvolili aklamací. Souhlasíte? Děkuji. Gratuluji paní první místo předsedkyně Patrici Toja. Poprosím vás, abyste přišla nahoru sem k nám. A nyní funkce druhého místo předsedy výboru. Jsou nějaké návrhy? Děkuji, paní předsedkyně. I já bych vám ráda poblahopřála k vašemu zvolení. A i já bych ráda poděkovala celou srdce panu Royalovi, který nám, myslím, velmi pomohl v tomto výboru svým spravedlivým předsedáním v uplynulých dvou a půl letech. Děkuji. Ráda bych navrhla za skupinu ALDE pana Jence Rödeho, který tu dnes bohužel z rodinných důvodů nemůže být. Nicméně ráda bych nabídla jeho jméno na post druhého místo předsedy. Děkuji. Děkuji. Byli jsme o této kandidatuře zpravení předem a pan Rode nám eh, písemně vysvětlil důvod své dnešní absence a závěr nám sdělil, že souhlasí se svojí kandidaturou. To znamená, pan Rode akceptuje tuto kandidaturu. Jsou nějaké jiné návrhy? Není-li tomu tak, opět navrhuji, abychom druhou místo předsedu schválili aklamací. Souhlasíte? Děkuji. Pan Röde tedy eh, bude přítomen zasedání výboru zítřka a nyní post třetího místo předsedy. Již jsme slyšeli návrh pana Doutrase. Akceptujete tuto nominaci? Děkuji. Eh, jsou nějací další kandidáti? V tom případě opět navrhuji schválit třetího místo předsedu aklamací. Eh, děkuji. Poprosím vás, abyste se připojil k nám eh, tady nahoře. Nyní po čtvrtého místo předsedy je nějaký návrh? Pane Čičestre? Děkuji, paní předsedkyně. A nejprve dovolte, abych vám poblahopřál ke zvolení předsedkyně a popřál vám mnoho štěstí. Mám i své zkušenosti s tím, co vás čeká. Jsem si jistá, že vás to bude bavit, že se budete těšit z této práce, protože tu máte úžasné kolegy, zejména pana Turmese. A chci poděkovat Herbertu Royalovi za to, jak skvěle si vedl jako, jako předseda našeho výboru v první polovině volebního období a chci mu popřát mnoho štěstí do jeho nových úkolů. Já jsem velmi rád, že s námi zůstal v tomto výboru. Na post čtvrtého místo předsedy tohoto výboru eh, bych rád nabídl eh, kandidaturu pana Evžena Tošenovského za naši politickou skupinu. bez mikrofonu. Děkuji, pane Čečestre. Pane Tošenovský, přijímáte kandidaturu? Děkuji. Jsou nějaké další návrhy? Ne? V tom případě eh, opět eh, můžeme, prosím, eh, zvolit aklamací. Děkuji mnohokrát. Paní De Castillo požádala o slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Až bude předsednictvo ustaveno s před předsedy a předsedkyní i místo předsedky, tak já bych chtěla těmto čtyřem zvoleným místo předsedům a místo předsedkyním ještě jednou vyjádřit své blahopřání za celou svoji frakci přeju všem čtyřem vše nejlepší a chci je ujistit, že s nimi budeme velice rádi spolupracovat. Dovolte mi ale ještě jednou zde takto nakonec vyjádřit jménem své frakce nakolik co vše vděčíme, za co vše vděčíme bývalému předsedovi jeho činnost jakožto předseda byla opravdu skvělá, vždy se mu dařilo sladit veškeré rozdílné zájmy, byl velice objektivní a nadstranický přesně tak, jak si předsedu představujeme. Myslím si, že pan Roln byl opravdovým modelem, jak by měl správný předseda vypadat a já bych chtěla jménem své frakce ještě toto znovu potrhnout. Právě nyní v okamžiku, kdy jsme si zvolili nové předsednictvo. Takže ještě jednou mnohokrát děkuji a vše prosím vás všechny o velký potlesk pro pana Royla. Bene, allora Dobrá. Tím jsme eh, vyřídili eh, ustavující část naší schůze. A nyní můžeme přejít k běžnému pořadu jednání. Prvním bodem je přijetí tohoto pořadu. podkladů, které máte k dispozici, víte, že jsme dostali žádost o prohození bodu 15 a 3. Spravodajové eh, k těmto bodům souhlasili. Nebudou-li tedy žádné námitky a nebudou-li žádné další návrhy k pořadu jednání, tak s touto změnou pořad jednání schválíme. To znamená, že začneme s bodem 15 místo s bodem 3. Souhlasíte? Dobrá. Tímto je eh, pořad jednání přijat a bod číslo 2. Sdělení předsedkyně. Chtěla jsem vám říci, že vzhledem eh, k tomu, že máme celou řadu zasedání výboru tento týden, nemůžeme eh, zajistit úplný eh, režim tlumočení pro všechna zasedání. Jazyky, které nejsou k dispozici, jsou estonština, finština, lotyština, slovenština a slovinština. Tolik tedy k mým oznámením. K náplně práce na tento týden. A nyní přejdeme k bodu 3, což je v podstatě bod 15. A sice zapojení do spolupráce v oblasti energetické politiky s partnery za našimi hranicemi. Strategický přístup k bezpečným, udržitelným a konkurenceschopným dodávkám energie. Ráda bych dala slovo zpravodajce Edith Hercogové. A kolegyně Marula byla vlastně mluvit místo ní. Takže eh, kolegyně Merkis. Jelikož kolegyně tady nemůže být, tak mě požádala, abych eh, přečetla její poznámky k návrhu eh, zprávy k externí politice pro energetiku Evropské unie. Takže eh, mám eh, několik klíčových poznámek jménem eh, zpravodajky plně eh, funkční, vzájemně propojená interní, interní eh, energetická síť pro Evropu je eh, klíčem pro úspěšnou energetickou politiku. Síla vedoucí z integrace vnitřního trhu by měla být plně využita tím, že spojíme prostředky, zkušenosti a schopnosti členských států a EU. Za třetí, rostoucí závislost EU na dovážených fosilních palivech může zásadně ovlivnit nezávislost jejich rozhodování v jiných oblastech. Vzájemná propojenost, vzájemná eh, provázanost a solidarita mezi členskými státy můžou jedině eh, se postavit proti tomuto eh, fenoménu. Je třeba provádět pravidelné debaty ohledně výzev k externí energetické politice mezi ministry na radě, mezi vysokými zástupci komise a příslušnými službami pokud eh, nějaký infrastrukturní projekt ovlivní bezpečnost energetického zásobování Evropy jako eh, celku, tak by eh, Rada měla dát komisi, no zvážit komisi, dát mandát pro vyjednávání Eh, protože to má také zásadní vliv na energetické cíle Evropské unie. Komise by měla zvážit eh, sdílení eh, podstatných dat se, členskými, s ostatními členskými státy o energetických projektech ve třetích zemích. Diverzifikace dodávek cest a zdrojů by měla být urychlena, zejména eh, těch, které eh, mají za cíl vytvořit nové dopravní koridory, jako je východní, jižní a, a eh, koridor a, a oblast středozemního moře. A je také třeba diversifikovat zásobovací cesty pro plyn prostřednictvím LNG a to i dodávkami z hm, Spojených států, Kanady, Střední Ameriky a tak dále. Potom eh, dokončení eh, energetických eh, okruhů pro elektřinu mezi Evropou a oblastí Středozemního moře je třeba věnovat velkou pozornost. Závěrem by paní zpravodajka ráda poukázala na to, že je třeba vypracovat společnou cestovní mapu pro energetiku, na které nebudou jenom hlavní dodavatele, jako je Rusko, ale i hlavní partneři, kteří mají obdobné výzvy, ale mají eh, stejné hodnoty, jako je Kanada, Austrálie eh, a Japonsko a Spojené státy. A to s cílem stanovit společné standardy pro energetickou efektivitu, elektrická vozidla, nové nekonvenční energetické technologie, bezpečnost a v jadernou bezpečnost i těžbu na moři. Děkuji. Děkuji. Máme nyní 45 minut na tuto rozpravu, tak to jsme si to naplánovali. Mám již seznam řečníků a začneme paní Carvalho, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dovolte, abych vám nejprve poblahopřála a také všem eh, našim místopředsedům eh, k vašemu zvolení a popřála vám mnoho štěstí do nadcházejícího funkčního období. Jakožto stínová zpravodajka EPP bych ráda nejprve poděkovala zpravodajce za její práci. Vypracovala zprávu, která je vyvážená. Ráda bych potrhla ty body, ta místa, která jsou podle mého ve zprávě obzvlášť důležitá. A ráda bych poukázala také na dvě, tři místa, kde se domnívám, že bychom mohli zajít ještě dále a zprávu dále vylepšit. Pokud je o pozitivní aspekty Pokud je o pozitivní obsahové aspekty zprávy, já plně podporuji eh, priority spočívající v posílení eh, vnější dimenze našeho vnitřního eh, trhu s energetikou. Omlouvám se.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 Okay, sorry. So, uh... Tak už je to v pořádku. Takže zlepšení přístupu uh, k udržitelným uh, energiím pro rozvojové země a podpora evropské uh, politiky i za hranicemi EU. Plně souhlasím s posilním koordinace evropské energetické politiky mezi komisí a členskými státy a napříč 27. Skutečnost, že Evropa bude moci hovořit jedním hlasem, jí poskytne daleko větší vliv na mezinárodních forech. E, to, to vše je v Praze velmi dobře postiženo a plně tyto vody podporuji. E, ovšem, jsou zde tři věci, které e, bych ráda zdůraznila ve zprávě více. Za prvé, jistě je tomu tak, jak se o tom Jistě třeba zohledně tedy severní, jižní a východní sousedství Evropy, nicméně zpráva je poněkud eh, vágní, pokud jde o region Jižního Atlantiku. Eh, dále region Jižní Ameriky eh, představuje obrovský nevyužitý potenciál a zasloužil by se více pozornosti z hlediska energetické politiky a energetických vztahů. Jistě bychom uvítali posílení tohoto aspektu ve zprávě. Dále, pokud je o rozvojové země, energetická politika v této sféře eh, sice se vydala správnou cestou, ale zbývá ještě letos vykonat. A zejména by se Evropa měla více aktivně zapojit do posilování kapacit a budování kapacit v energetice. Takže to jsou tři aspekty, které bych eh, ráda, na které bych ráda více upozornila ve zprávě. Eh, Jižní Atlantik, vztahy s Jižní Amerikou a větší důraz na spolupráci s rozvojovými zeměmi, Eh, včetně tedy oblasti energetiky. Děkuji mnohokrát a omlouvám se za ten problém s mobily. Děkuji. Slovo má pan eh, Turmes. Eh, thank you, chair, and congratulations. Děkuji, paní předsedkyně, a blahopřeji vám k vaší nové funkci, stejně tak našim místopředsedům a místopředsedkyním. Budu hovořit stručně. Začnu takovou anekdotou. Účastnil jsem se zasedl jsem v delegaci EU Čína před cirka třemi, čtyřmi lety. A když jsem navštívil Čínu, hovořil jsem se zástupci komise, členských států a můj závěr po té cestě byl takový, že neexistuje žádná evropsko-čínská energetická politika. Existuje francouzsko-čínská, německo-čínská, dánsko-čínská energetická politika a spolupráce, ale nikoli energetická politika či vztahy EU-Čína. Já jsem to alespoň tu situaci pochopil tak, že například eh, dánsko-čínská energetická spolupráce má daleko vyšší rozpočet eh, než celá oblast energetické spolupráce mezi EU a Čínou, což myslím svědčí o tom, eh, že jsme byli velmi nezorganizovaní v této oblasti. Dokonce až tak, že členské státy z důvodu promyslové politiky se vlastně snažili neinformovat eh, o svém působení v této oblasti. Eh, a to proto sice můžou existovat platné důvody národní průmyslové politiky, ale pro Evropu jako celek to jistě je méně než optimální. Takže já si myslím, že v tomto dokumentu bychom se měli snažit eh, Eh, dospět eh, do situace, která je eh, prospěšná pro všechny, kdy členské státy, jejich politika, geopolitické zájmy jsou dobře ošetřeny, ale zároveň se snažíme vytvářet přidanou evropskou hodnotu. Abychom toto zajistili, potřebujeme větší transparentnost a proto se domnívám, že i ta další věc ve spolurozhodování je velmi důležitá. Potřebujeme více informací o bilaterálních energetických dohodách mezi členskými státy EU a zeměmi mimo Evropu. Druhá věc, domnívám se, že my jakožto Evropané eh, jsme závislí na, na evropských zemích, pokud o dovozy ropy, plynu, eh, možná uranu. A proto a je v našem zájmu, aby právní stát byl skutečně mezinárodní normou, eh, protože pokud se vyšpojí ceny ropy a Eh, pokud stále méně zemí eh, skyta, poskytuje stále větší objem nabídky, eh, respektive do strany nabídky, pak se bude stále více vycházet z vědnavací pozice. A já si myslím, že bychom měli na celosvětové úrovni zavést jako jasné kritérium, jasný standard právní stát. A například bychom také měli řešit jaká má být role VTO, pokud je o e, dohody o obchodování s energiemi. Naše zahraniční energetická politika by měla být konsistentní s ostatními oblastmi politiky, jako je politika klimatu. A myslím si, že jedna z otázek, které musíme projednat, je, zda jsme si jisti, že například dovozy z Kanady, e, kde jde o dvojnásobek či trojnásobek e, Eh, emisí CO2 oproti běžným dovozům ropy, tak to si myslím, že není zcela v pořádku. Jde to proti naší eh, klimatické politice. Myslím, že naše zahraniční eh, energetické cíle musí být v souladu s našimi klimatickými a širšími environmentálními cíly. Dále, pokud se podíváme na energetické cestovní mapy v EU, USA, Japonsku, Číně, kdekoliv, brzy si uvědomíme, rychle si uvědomíme, že jde vlastně o tři věci. Energetickou úspornost, eh, obnovitelné zdroje energií a posilování eh, přenosových soustav. To jsou tři hlavní oblasti obchodování. A myslím si, že pokud tady je největší eh, potenciál pro export, pak musíme mít také jasnou strategii podle toho způsobenou a to zaměřenou na budování kapace, takže například pomáhat vládám Eh, zavádět režimy značení, eh, minimální normy, jako máme my u ekodesignu například, eh, ale také třeba v oblasti inteligentních přenosových soustav. Jde skutečně o to, zda to bude Evropa, která nadefinuje standardy pro inteligentní měřiče, inteligentní sítě, anebo zda to přenecháme Číně a jiným a dalším aspektem této věci je to, že exportní strategie samozřejmě se musí zabývat, e, musí řešit to, co můžeme nabídnout zejména malým a středně velkým podnikům, které často jsou e, technologickými lídry v této oblasti, a jak tedy e, pomoci těmto podnikům, aby se prosadili zejména na trzích rychle se rozvíjejících ekonomik. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo kolega Wood. Én a, a gratulációval. Gratulálok. Děkuji. Já bych vám nejprve rád poblahopřál ke zvolení a popřál mnoho štěstí do nadcházející období. Pokud je o tuto zprávu, já chci poděkovat zpravodajce jsem přesvědčen, stejně jako mi předřečnici, že jde o opravdu vyváženou zprávu. Zpravodajka vhodně zvolila, nač eh, se zaměřit, co zdůraznit ve zprávě. Já tedy celkově s touto zprávou eh, určitě souhlasím a jsem rád, že také zpravodajka zaujala komplexní přístup, pokud je o vztahy s třetími zeměmi. Tyto vztahy jistě jsou komplexní a myslím si, že je, je, nut, je nutné, aby existoval eh, opravdu konkurenční trh. Tak, takže si myslím, že toto je nutnou součástí našich vztahů se třetími zeměmi. A pokud je o jednotlivé partnery, pokud je o Rusko, jsem přesvědčen o tom, že Zpráva je formulována dobře v tomto ohledu. Pokud je o závislost jednotlivých členských států na Rusku, stupeň této závislosti, to se samozřejmě liší členský stát od členského státu. Nejde pouze o objem dováženého plynu, ale i o, o energetickou bilanci dané země. Jsou tedy některé země ve střední a východní Evropě, které které jsou daleko více vydány na milost a nemilost vztahům s Ruskem. E, někde dokonce ta závislost dosahuje prakticky 100% v dovozech. Tak samozřejmě je třeba zdůraznit potřebu solidarity mezi členskými státy. Mezi partnery, které zmiňoval kolega Turmes, je také Čína. E, Čína podle mé, v Číně podle mého není vymezen dostatečný prostor ve zprávě. Všichni se shodujeme v tom, že třeba bojovat proti klimatickým změnám a že bez Číny eh, v této věci ničeho nedosáhneme. Takže myslím, že partnerství s Čínou eh, by mělo být dostatečně zdůrazněno v této zprávě. A ještě bych se rád dotkl jednotlivých zdrojů energií zejména ropy, domnívám se, že trošku někdy pozapomínáme na to, jak velmi je Evropa závislá na dovozech ropy. Dochází eh, k znepokojivému vývoji v Nigerii, eh, jsou uvalovány sankce na Irán. Já si myslím, že to by se mělo také do zprávy promítnout, tedy role ropy a jejich dovozu. A dále ještě, eh, pokud je o elektřinu a zemní plyn, eh, chci eh, také zmínit existenci strukturálních problémů. Dokument komise o nich však nehovoří, nerozlišuje takto mezi plynem a elektřinou. Měli bychom se zamyslet nad tím, zda bychom my mohli učinit nějaké návrhy Eh, specifických strategií pro tyto odlišné oblasti. A ještě poslední věc. Rád bych změnil také časový rámec. V dokumentu komise nejsou stanoveny časové termíny. Možná bychom se mohli pokusit tam také eh, do toho vnést určité, určitý časový rámec, určité časové termíny, časové lhuty. Já vím, že eh, se vypracovává také zpráva Collins, která je rovněž relevantní, ale myslím, že bychom eh, my se měli trošku také zabývat této věci, tedy časovým harmonogramem. Děkuji. Děkuji, kolegyně Del Castillo. Děkuji, paní předsedkyně. Nemám k tomu téměř co dodat, eh, k tomu, co zde bylo řečeno. Budu pouze stručná. Ale chtěla bych podtrhnout jednu věc v této zprávě a já bych tuto zprávu ráda viděla v celkové souvislosti s celkovým návrhem komise. Nejde tam pouze o cíle, ale je třeba vidět tuto zprávu ve světle dohod, které se uzavírají mezi vládami. To je opravdu velice důležitý aspekt. A je, si myslím, že je rozhodující, abychom, pokud hovoříme o tomto tématu, abychom znali velice podrobně mechanismy komise, zejména v souvislosti s zabezpečením dodávek energie. Já si myslím, že na tomto poli by mohla být komise mnohem efektivnější. Rovněž chci potrhnout bod 8, který je velice pozitivní. Tam se říká, že Rada by měla zvážit dát komisi vyjednávací mandát, pokud je nějaká infrastruktura strategicky důležitá a pokud je, mm, má vliv na energetickou bezpečnost Evropské unie jako celku. Není tam tedy pouze o mezivládní zájmy, Je to něco, co se tedy týká eh, společenství jako celku. A další věc, to je bod číslo 11, to je věc, která mi velice leží na srdci. Tam paní zpravodajka podle mě dostatečně nepodtrhuje nezávislost propojení a solidaritu mezi členskými státy. Týká se to závislosti Evropské unie na dodávkách fosilních paliv. Ano, no to totiž neplatí pouze pro ropu a zemní plyn. Ono se to týká například také uhlí. A solidarita nemůže fungovat, pokud neexistuje žádné propojení, pokud nemáme odpovídající infrastrukturu, která by byla propojena to je něco, co musíme neustále podtrhávat. Již se na to poukázalo, ale jsme mnohem vzdáleni, jsme velice daleko od toho, aby to bylo uspokojícně vyřešeno. To je velice důležitá věc a je to důležitý faktor také proto, abychom měli fungující vnitřní trh. A pan kolega Georg o tom právě hovořil. Je to rozhodující proto, aby Evropská unie dokázala překonat nezávislost eh, v oblasti energetiky, aby měla optimální podmínky při vyjednávání s třetími zeměmi. To bylo z mé strany vše. Předložíme několik pozměňovacích návrhů, ale celkově je návrh eh, kolegyně Edy Hercogové dobrý a vhodný eh, pro to, aby mohl vlastně zobrazit postoj parlamentu jako celku. Děkuji. Předsedkyně, děkuji paní Del Castillo a nyní paní Toia. Děkuji. Chtěla bych k tomu doplnit pouze jeden aspekt. Víme, jak dobrý je návrh paní kolegyně Dercogové. Já si ho velice vážím, vypracovala to přesně ve vhodný okamžik a velice kompetentně. Chtěla bych k tomu dodat jednu věc a budeme mít také pozměňovací návrh je důležité, aby jsme posílili i právní nástroje. Tedy mám tím na mysli kohezi, spolupráci v oblasti členských států, respektive mezi nimi. Jde mi o jednu věc. Pokud by Evropská unie nakupovala energii od třetích zemí, jako jednotný celek, jako jeden subjekt, tak bychom byli mnohem silnější při těchto nákupech a mohli bychom se mnohem lépe prosadit my jako Unie, jako celek. A proto si myslím, že bychom neměli tolik posilovat tu bilaterální perspektivu. Měli bychom se zaměřit spíše na evropskou perspektivu a vyjednávat s těmi velkými dodavatelskými zeměmi jako jednotný subjekt, jako Evropa. To by nám přineslo mnohé výhody a vedlo by to také k lepší integraci v oblasti energetiky. Tímto způsobem bychom měli mnohem silnější postoj, než jaký mají jednotlivé země, které vyjednávají pouze sami za sebe. Právě tento aspekt bych tam velice ráda posílila. Tedy, že v Evropě nejde pouze o to, abychom hovořili jedním hlasem, ale že jde také o to, abychom si uvědomili, že když budeme postupovat spolu, tak máme strategickou kapacitu, jsme silnější. Dobře, to všichni víme, Evropská unie nejedná tak strategicky jako například Čína či další země. Jedna členská země sama toto vykonat nemůžeme. Potřebujeme společnou strategii a k tomu je potřeba vůle. A bude to důležité pro všechny členské země. My to tady sice neustále opakujeme, ale já si myslím, že i přesto je třeba to znovu podtrhnout. Existují některé země, které nám energie dodávají, tam je třeba zvolit vhodné priority a to je také možná aspekt, který bychom mohli ve zprávě ještě silněji potrhnout, tak abychom tuto skvělou uh, zprávu ještě o trochu vylepšili. Děkuji, paní kolegyně Toja. Přeji si ještě někdo vystoupit? Není tomu tak? Takže bych poprosila paní Markis za komisi. Good afternoon. Dobré odpoledne a mnohokrát vám děkuji. My jsme si s velkým zájmem vyslechli eh, názory, které jste dnes byly vyjádřené a které odrážejí dlouhodobou eh, podporu Evropského parlamentu eh, v energetické politice. Děkujeme vám za předložený návrh a budeme se těšit na jeho závěrečnou verzi. Jsme nesmírně potěšeni, že tato návrh zprávy podporuje prvky eh, ze sdělení komise se září ve velice důležitých ohledech a já bych zmínil dva příklady. Za prvé eh, zdůrazňuje to, že je důležité, aby externí energetická politika hm, eh, dosahovala cílů eh, politiky energie v Evropské unii, jako je hm, trvalá udržitelnost a bezpečnost dodávek. A potom také podporuje v implementaci konkrétních předpisů v komunitárního AKI. Za druhé, jedná se tady o podporu eh, eh, koordinace eh, v energetických dohod, například v mezi EU a třetími zeměmi. A potom se také podporují je výměna informací o externích akcích v oblasti energetiky. To je důležité, pokud Evropská unie chce mít větší dopad při svém jednání se třetími zeměmi. Takováto koordinace, bych dodala, aby také byla důležitá mezi, eh, tedy v, mm, mezina, při mezinárodních iniciativách v oblasti energetiky. Pokud Evropská eh, unie bude hovořit jedním hlasem, tak její dopad eh, na globální energetickou agendu bude mnohem silnější. Zpráva se zaměřuje na zajištění bezpečnosti dodávek a Eh, zajištění vnitřního trhu. My si myslíme, eh, že je potřeba eh, sdílet zkušenosti v oblasti udržitelné energetické politiky, obnovitelných energií, výzkumu a vývoje a efektivního využívání energií. Eh, v těchto oblastech eh, celá řada našich externích partnerů v současné době tvoří politiku. Eh, když budeme spolupracovat, tak můžeme lépe pochopit své partnery a vybudovat si k ním důvěru a budeme také moci navazovat partnerství s třetími stranami, ať už rozvojovými nebo rozvinutými ekonomikami. A budeme eh, schopni čerpat eh, ze eh, silných stránek členských států. Děkuji. Děkuji. A paní Marquez. A nyní má slovo kolega Merkis. Kolegyně Merkis. Jako člověk zastupující zpravodaje, ne? Pokud nemáte uh, eh, nic, co byste dodala, tak uh, můžeme uzavřít rozpravu. Zítra budeme mít minislyšení k energetické spolupráci a k vnějším vztahům v oblasti energetiky a tam můžeme probrat všechno ještě dále. Pokud jde o harmonogram, tak jak jsme říkali, nemáme zatím žádné přesné datum. Na ITRE se možná bude hlasovat v březnu, ale eh, zatím to ještě nebylo eh, přesně stanoveno. V tuto chvíli bych vám udělal návrh. Vzhledem k tomu, že eh, se nám dobře daří vyřizovat pořad jednání, jsme vlastně napřed a tak dnešní poslední bod je Horizont 2020 Herbert John Smith, generální ředitel, by e, měl uvést téma a prezentací, ale bude moc e, přijít až ve 4.30. Čili já bych navrhla, abychom si dali 30-minutovou e, přestávku. Myslím si, že nemá smysl začít teď bez jeho prezentace. Původně byla plánována na 4.30, on tady bude ve 4.30 a my jsme zatím příliš efektivně vyřídili eh, naše jednání, takže prosím, vraťte se ve 4.30. Eh,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 marteau. Voilà, ça <laughs> Colleghi, allora se prendete posto possiamo... Kolegové, usaďte se prosím. A pustíme se do práce. Já bych tady ráda uvítala generálního ředitela Roberta Jana Smice a jeho kolegy. S radostí vás vítáme na našem zasedání, abychom se pobavili o horizontu 2020. Z dalšího kolkování předávám slovo generálnímu eh, řediteli Robertu Janu Smithovi, aby nám mohl balíček Horizont 2020 představit. Máte slovo. Děkuji vám eh, za laskavé představení a přeji vám dobré odpoledne. Jsem tady eh, s kolegou Jorim Korelem z DG EAC, eh, který vám za chvíli řekne něco o Evropském institutu pro inovace a technologie. Jsem rád, že tady mohu být. Konizorská Megan Quinn už tento program Horizon 2020 představila brzy po jeho přijetí vám a s nadšením přijala váš zájem o tento program. Dnes eh, zde povedeme první formální výměnu názorů a doufám, že to bude první eh, z řady eh, sérií kontaktů mezi našimi institucemi. Děkuji, paní Santory, za pozvání a děkuji a blahopřeji samozřejmě ke zvolením předsedkyní a doufám, že eh, naše spolupráce bude stejně dobrá eh, jako s předchozím předsedou panem Royalem, kterému také mnohokrát děkuji za tu skvělou spolupráci v posledních letech. Také blahopřeji paní Madurel, která sedí tamhle eh, ke jmenování zpravodajkou ITRE pro Horizon 2020 a také blahopřeji doktoru Eilachovi za tedy ke zvolení z ke zpravodem k eh, pravidlům pro účast. To je samozřejmě důležitá otázka, těšíme se na spolupráci. Já jsem eh, připravil krátkou prezentaci k Horizontu 2020, doufám, že jste ji všichni dostali a řeknu něco k celkovému kontextu, k celkové situaci Horizontu 2020, srovnám jej s ostatními iniciativami, nasíním eh, tedy eh, jeho rámec a harmonogram potom. Za prvé je eh, zřejmé, že Horizon 2020 nestojí o samotě, ale je to součást víceletého finančního rámce na léta 2014 až 2020, eh, pro který komise před létem předložila svůj návrh. To je návrh, který ukazuje, že potřebujeme na jednu stranu dát ty eh, různé rozpočty do pořádku, potřebujeme eh, úsporná opatření, potřebujeme fiskální konsolidaci, ale zároveň potřebujeme eh, růst a růstová opatření potřebujeme investovat do budoucnosti. A když hovoříme o investicích do budoucnosti, tak hovoříme o investicích do vzdělávání, výzkumu a inovací. A z tohoto důvodu je poměrně významné, že když se podíváte na ten celý tý finanční rámec, tak uvidíte, že ze všech těch různých balíčků se tam hodně navyšuje právě oblast inovací a výzkumu. Komise navrhla totiž zvýšení rozpočtu rámcového programu o nějakých 640 a to na celkových 80 miliard eur. To ukazuje, jak moc komise chce i nadále investovat do opatření podporujících růst. Nemůžeme vybudovat budoucnost Evropy eh, jenom na úsporných opatřeních. Potřebujeme pozitivní signál a ten vysíláme směrem k výzkumu a inovacím. Takže Horizont 2020 eh, byl tedy předložen. Je to eh, návrh, eh, který bude financován nějakými 80 miliardami eur. Je tady 46% navýšení oproti stávajícímu programovému období a jedná se o způsob, jak rozšířit investice do budoucnosti podpořit eh, opatření růstová a eh, jak zajistit také tvorbu pracovních míst. Má eh, řešit starosti, obavy lidí a také má posílit pozici Evropy ve světě. My jsme ten návrh nesepsali v nějaké slonovinové věži, i když to nikdy děláváme ale tentokrát jsem, jsme, myslím, naslouchali eh, zúčastněným stranám, poslancům Evropského parlamentu a opravdu jsme si dali na čas, než jsme začali ten návrh psát. Efektivně jsme si dali názory eh, například s paní Kavalio ohledně zjednodušení, eh, s paní McKees jsme se pobavili o inovační unii a o vazbě mezi horizontem 2020 a inovační unii. Pan Ody měl eh, své návrhy eh, k tomu eh, hodnocení rámcového programu prostřed období. A i když původně tady byl návrh na navýšení na 100 miliard, tak s těmi 80 miliardami. Eh, to také není úplně špatné, ale parlament tady má rozpočtové pravomoci. A v neposlední řadě tady byla paní Matias, která se eh, začala zajímat o zelenou knihu v rámci Horizontu 2020. Naslouchali jsme tedy hodně těm různým zprávám a také jsme hodně eh, naslouchali zúčastněným stranám vědcům, zástupcům průmyslu, předsednictví v radě hodně jsme eh, konzultovali online, 25 eh, seminářů jsme měli a to všechno ještě předtím, než jsme tedy začali ten návrh psát. Tady vidíte seznam eh, věcí, které předložil parlament. Ty my jsme tady zaškrtli, abychom ukázali, jak zohledňujeme vaše názory, tedy integrace evropského výzkumu a inovací do tedy financování tohoto. Vy jste se chtěli eh, mm, eh, zbavit těch příček mezi eh, výzkumem a inovací. Požádali jste o zásadní zjednodušení a to jsme udělali. Paní Kavalio to chtěla. My jsme to tady navrhli a nyní paní Kavalio říká, že jsme to možná příliš zjednodušili, ale k tomu se ještě dostanu. Eh, potom základní výzkum. To je eh, jasná věc. Eh, pan Royal, paní Nieberg tvrdil, že je třeba investovat do základního výzkumu a uvidíte, že my tady máme poměrně impozantní balíček, který má základní výzkum podpořit. ERC e jsme prakticky zdvojnásobili, což je také věc, kterou parlament má moc rád. Pokud jde o společenské eh, výzvy, eh, tak eh, zpráva paní Matias nás vyzvala, abychom řešili velké společenské výzvy, obavy občanů. A občané na srdci samozřejmě mají věci, jako je zdravotnictví, bezpečnost, pot, potravinovou nezávadnost, dopravu a tak dále. Takže od tematického eh, přístupu eh, vedeného technologiemi jsme přesli k přístupu, eh, který řeší společenské problémy. Multidisciplinarita, to je také věc, kterou parlament měl často na srdci a v našem návrhu ji najdete. Potom v několika hm, ohledech jsme tady vezli, vedli debatu o rozšíření z účasti. Pan Eil a hm, například paní Jordan pracují na tom, abychom e, vycházeli z toho, že Evropa má 27 členů a e, dokonalost musí panovat všude. E, dokonce i v zemích, které nejsou tak dobře začleněné do sedmého rámcového programu, takže i tam je třeba podporovat excelenci. Proto jsme se tady snažili podpořit opatření na posílení účasti těchto zemí. Paní McKees eh, také říkala, že inovace nejsou jenom technologické, ale i sociální a ehm, my jsme naslouchali a uvidíte, že v návrhu Horizontu 2020 se zabýváme i společenskými inovacemi. Paní Rybrich eh, také v minulosti, stejně jako řada dalších, žádala, aby se zdůraznila, zdůraznil význam malých a středních podniků, co by eh, tvůrců pracovních míst. A my tady máme eh, velký, i finančně velký balíček, eh, který se věnuje malým a středním podnikům. Pan Rybich tady bohužel není. Já jsem mimochodem s ním byl teď na výboru pro rozpočtovou kontrolu tam probíhá naše absolutorium s naším komisařem do, do posud. A teď eh, tedy k tomu vlastnímu obsahu. My máme tři priority. Eh, vynikající vědu, eh, vedení v průmyslu a společenské výzvy. Proč vynikající věda? To je, myslím, jasné. Pokud nebudeme investovat od začátku, tak z toho nic nevzejde. Evropa potřebuje posílit svoji vědeckou základnu. Musí i nadále investovat do velkých eh, zařízení, kde můžeme, eh, nebo mohou naši věci pracovat. A je důležité, abychom mladým lidem mohli umožnit eh, dělat špičkový výzkum a abychom také měli mobilitu v různých evropských zemích. Z tohoto důvodu tedy dáváme spoustu priorit a chceme podporovat skvělou vědu a mimo jiné jsme prakticky zvýš, zdvojnásobili eh, rozpočet ERC. To je jeden eh, z úspěchů rámcového programu. Eh, váš výbor to často krát uznal. Podpořuje ho i parlament, nejenom prostřednictvím paní Niber a Krostet a řada dalších. Také podporoval tuto iniciativu. Budoucí a eh, vznikající technologie. Paní Kavalio, vy jste samozřejmě před několika eh, lety eh, volala po jejich zavedení. My toto děláme no, a to podstatným způsobem. Potom jsou tady akce Marie Curie, ty jsou velice populární programem, program Mobility. To budeme dozajista posilovat i nadále. A potom jsou tady taká, také velká zařízení. Jak říkám, je důležité, aby se Evropa eh, připravila eh, na budoucí generaci eh, velkých zařízení. Je důležité, aby tato zařízení byla otevřená badatelům z celé Evropy tak, abychom mohli maximálně výzkumu umožnit další rozvoj vědy, aby tedy pomáhal dalšímu rozvoji vědy. Zároveň je tedy důležité, abychom eh, byli vpřed i v průmyslu. Zpráva pana Odyho o eh, průběžné revizi eh, sedmého rámcového programu ukazuje, že je třeba podpořit průmyslovou konkurenceschopnost. A z tohoto důvodu řešíme potřeby průmyslu, protože my chceme i aby průmysl byl zase zúčastněn eh, v našich programech. V posledních deseti letech jsme byli svědky toho, že účast průmyslových podniků eh, klesla a myslím si, že je na čase, eh, aby průmysl se dále více účastnil rámcového programu, protože nezapomínáme, že právě nám pomáhá naplnit Lisabonský program a sice tedy posilovat konkurenceschopnost průmyslu pomáhá nám to eh, tato spolupráce. Musíme investovat do eh, klíčových eh, technologií. Tady máme prakticky 14 miliard eur, máme zajímavý balíček pro malé a střední podniky. 15% rozpočtu tedy na velké společenské výzvy půjde na malým a středním podnikům. Chceme i nadále podporovat iniciativy Eurostaru, které byly zřízeny v úzké spolupráci s Eurekou a v neposlední řadě budeme pokračovat i eh, v eh, finančním eh, nástroji pro rizikové financování a přístup k rizikovým financím bude mm, i nadále v horizontu 2020. To ten nástroj pro rizikové financování byl velkým úspěchem. Před několika týdnem týdny tady Erika Mann měla prezentaci eh, k průběžnému hodnocení a ta zpráva ukazovala, jak eh, to může být úspěšné. Za dvouletou existenci tohoto úvěrového nástroje prakticky 8 miliard eh, úvěrů bylo rozděleno mezi firmy, které pracují na inovacích. Čili kromě eh, grantů můžeme, dělat, eh, můžeme dávat úvěry vysoce inovativním projektům. Společenské výzvy. Když jsem zmínil, že ve zprávě Matias eh, jsme zaznamenali jasný požadavek lépe do budoucna ošetřit v našich budoucích programech potřeby společnosti, potřeby občanů a zde, myslím, se nabízí zajímavý přístup, přístup vedený jaksi výzvami a problémy Eh, na základě také eh, konzultace s občany. Občana samozřejmě zajímá jeho zdraví, eh, potraviny, energie, doprava. Jistě se stará o klima a chce žít v bezpečném světě, v bezpečné společnosti. Je zjevné, že tyto výzvy jsou právě těmi výzvami, na které se musíme zaměřit, a to nejenom naši výzkumníci, ale také průmyslové podniky. A to si žádá tedy eh, spolupráci mezi jednotlivými eh, aktéry, tak abychom nabízeli potřebná řešení pro občany. A ta řešení jsou opravdu potřebná. Například pokud je o zdraví, eh, četl jsem takovou studii, která ukazuje, že brzy Alzheimer a různé demence budou stát naše, naše společnost 1% HDP. Eh, to jsou obrovské náklady. A kromě ekonomického aspektu eh, je zde samozřejmě lidská tragédie jednotlivce. Takže je důležité, abychom na evropské úrovni spojili své síly a dali dohromady ten nejlepší výzkum, který přinese reálná řešení. Mohl bych dát další příklady a myslím si, že v diskusi proto bude prostor. Nyní um, humanitní a společenské vědy. Ty sehrávají klíčovou roli uh, v oblasti odezvy na základní společenské výzvy a nabízení řešení. Pokud je o společenské humanitní vědy, dojde k velké změně oproti dosavadnímu stavu. Již nenabízíme samostatný program pro společenské humanitní vědy. A já vím, že jste v této věci dostali mnoho dopisů, stejně tak já, ale to rozhodnutí bylo vědomé. E, za prvé, protože nemáme zvláštní program pro fyziku nebo chemii, proč bychom měli mít takový program pro jiné disciplíny vědní, jako jsou společenské humanitní vědy. E, ale je zde ještě důležitější důvod, Eh, proč jsme nenavrhli samostatný program pro tuto oblast. Eh, a tím důvodem je, že společenské a humanitní vědy eh, mohou přinést obrovský příspěvek k řešení základních společenských výzev, ale musí překročit svůj stín, musí se vymanit ze svého úzce definovaného pole působnosti a podělit se na řešení těch velkých společenských výzev. Pokud vezmu zase nedávné informace statistiku z mé země Nizozemská osmina Eh, občanů starších 70 eh, let eh, má pouze jeden společenský kontakt za měsíc. 15 občanů starších, pardon, 80 let trpí depresí kvůli izolovanosti a osamělosti. A to ukazuje, že právě společenská humanitní vědectví stojí před velkými výzvami, jak tyto problémy řešit. Takže namísto toho, abychom zvolili samostatný program eh, pro tuto vědeckou oblast, eh, spíše jsme to postavili tak, že klademe tuto výzvu před společenské humanitní vědy, pro které bude k dispozici obrovský rozpočet, ale je na nich, aby eh, aby převzali tu zodpovědnost a snažili se nabízet řešení pro velké společenské problémy. Samozřejmě je to možná přístup náročný, ale jsme přesvědčeni, že je správný. Dále, jaké jsou příležitosti tedy pro společenské humanitní vědy? Jejich mnoho, například v rámci ERC. 17 eh, eh, obrovského rozpočtu ERC je vyčleněno na společenské humanitní vědy. To znamená, je zde obrovský prostor eh, pro postup z dola nahoru v rámci právě Evropského výzkumného střediska. Nyní pokud o malé středně velké podniky. Již jsem zmínil, že Naším cílem je dále posílit účast malých a středně velkých podniků. Eh, tyto podniky se, eh, se určitě vrátí do našeho rámcového programu, eh, budou tam mít své velké místo. Hledáme nové nástroje příznivější k malým a středně velkým podnikům. Je to podobné tomu, co mi je zavedeno v USA, jmenuje se to SBRI. A umožňuje to eh, malým a středně velkým podnikům eh, přicházet s nápady, eh, dostanou poté určitou cenu za proveditelnost, tam je to placeno na 100%. A další fázi potom je kolaborativní výzkum a dokonce můžeme jít až do fáze uvedení na trh. V USA se tento přístup velmi osvědčil, také je zaváděn v mnoha členských státech a my se domníváme, že již přišla doba na to, abychom něco podobného zavedli na evropské úrovni. Také eh, budeme mít eh, dluhový i ekvitní finanční nástroj pro malé střední velké podniky na evropské úrovni. Eh, je to podobné facilitě rizikového financování či financování rizika. dále rozšíření účasti. Brzy budeme mít 28 členských států, je důležité, aby ve všech zemích eh, týmy výzkumníků, skvělých výzkumníků, se nalezly cestu do našich programů. Eh, často totiž ta, eh, ta vědecká excelence, ta, ty vynikající výsledky jsou skryty. Potřebujeme, aby se, aby se tyto věci dostaly do našich programů. A musíme na jedné straně umožnit zemím, aby rozvíjely kapacity v oblasti vědy a výzkumu, aby tady se otevírala cesta k těm vynikajícím vědeckým výsledkům a to posilování kapacit musí, prochá, musí, uh, musí procházet především přes strukturální fondy. Pan Van Nistelrooy uh, skvěle uh, popsal propojení mezi strukturálními fondy a rámcovým programem v minulosti. Namísto toho, abychom měli cíle rozmělněny mezi, jaksi smíchány mezi těmito dvěma nástroji či typy nástrojů. Nastavíme to takto. Strukturální fondy by měly být stále více využívány k tomu, abychom posilovali kapacity v oblasti uh, výzkumu a inovací. Chceme umožnit zemím a regionům, aby modernizovali univerzity, aby si nakoupili zařízení, aby tam existovaly, aby tam vznikaly místní e, firmy v návaznosti na výzkum. A e, bude to e, Tady jasně oddělenou tato oblast a Horizon 2020 a rámcový program, ale zároveň ty nástroje budou spolupracovat. Tímto způsobem tedy chceme opět posilovat tedy eh, kvalitní výsledky a výstupy eh, z vědy, výzkumu inovací a chceme také eh, tedy v celém rámci Horizont 2020 toto podpořit. Také chceme zavést takzvané profesor či katedry ERA, budou to tedy eh, akademické posty ERA eh, a tak to chceme právě tu vynikající úroveň vědy rozšiřovat po celé Evropě. Mezinárodní spolupráce. Eh, řada členů vašeho výboru nám opakovaně sdělovala, že Evropa není v izolaci, jsme součástí globálního světa, nepřejeme si pevnost Evropu, a proto i nadále pokračujeme e, s principem e, u horizontu 2020, stejně jako u rámcového programu dříve, že je to otevřeno e, všem zemím světa. Kdokoliv se může podílet na horizontu 2020, kdokoliv se může zúčastnit, pokud tedy tam existuje vynikající úroveň a pokud existuje také jasné přání ze strany evropských eh, badatelů spolupracovat s nějakou třetí zemí. Eh, to znamená, nebudeme nikoho nutit do spolupráce, ale umožníme ji, pokud eh, bude toto přání existovat. V minulosti jsme měli účastníky například z Jižní Afriky, Číny, Jižní Koreje, z celého světa, protože právě tudy vede cesta vpřed. Samozřejmě Eh, budeme pokračovat také v dohodách o předružení. Má celá řada zemí jako Švýcarsko či Norsko, která se zapojily do rámcového programu, předružili k němu a také v rámci Horizontu 2020 budeme nabízet tuto možnost předruženého statutu. Nebudu zacházet do podrobností, eh, pokud je o EIT, eh, protože kolega Jordy vám to přiblíží podrobněji. Jenom tady stručně EIT a JRC. JRC je samozřejmě klíčová instituce pro provádění jaksi prověrek eh, programu Horizont eh, a eh, pro koncepční tvorbu a proto také tedy společné výzkumné centrum je klíčové pro dosahování cílů Horizontu 2020. Nyní racionalizace. Paní Karvalio, my jsme si pročetli několikrát vaši zprávu, tak abychom jednou provždy vyřešili toto téma, protože skutečně Eh, šlo o takovou rakovinu rámcového eh, programu, eh, problém, velký problém a proto nyní nabízíme a navrhujeme jednotný soubor pravidel. Navrhujeme, aby existoval jeden projekt, jedna míra financování, jednoznačná kritéria vyhodnocování a také ovšem chceme předjímat nové, nové formy financování. Také předpokládáme jednodušší pravidla pro granty, eh, kratší dobu eh, od eh, podání žádosti po, po provedení, posílení, tak, znači zlepšení pravidel duševního vlastnictví, lepší také kontroly. Toto vše Eh, jde směrem eh, k radikálnímu zjednodušení, k radikální racionalizaci. Eh, paní Karvalio, já jsem vzal ten váš seznam a tady vidíte, že prakticky u všech bodů jsme se přidrželi vašich doporučení. A je na vás, abyste nám řekla, kde jsme něco opomenuli nebo kde jsme zašli příliš daleko, protože mám dojem, že, nebo vím, že máte pocit, že Eh, že někde jsme zašli příliš daleko. Eh, vaše kolegyně zde také zmiňovala eh, takzvané úplné ekonomické náklady. Pan Van Nistelrooy přikivuje. Já bych si přála, abychom měli plnou podporu vašeho parlamentu k, k té racionalizaci, protože je pravda, že v minulosti byla pravidla příliš složitá, byli jsme jaksi posedlí kontrolami, audity, ale neumožňovali jsme výzkumníkům dělat to, co je jejich hlavní činností, to znamená výzkum. Nyní Eh, díky těm jednodušším pravidlům eh, a jinému rámci kontrol eh, už by toto jejich činnost nemělo tak narušovat. Samozřejmě budeme uplatňovat zdravé finanční řízení, je třeba určitou míru auditu zajistit, je třeba zaručit vyváženost mezi důvěrou a principy kontrolování principů finančního řízení. Jakým způsobem bude Horizon 2020 přispívat k naplňování cílu ERA, eh, Evropské, eh, Evropského prostoru výzkumu? Samozřejmě tento prostor ERA by měly utvářet zejména národní organizace a členské státy. Vezmeme například přenositelnost grantů. To je něco, co v tuto chvíli neexistuje a je eh, přísluší to obvykle národním, výzkumným, národním radám výzkumu. Dále je třeba zaručit, aby eh, funkce v akademické obce na univerzitách eh, byly inzerovány otevřeným způsobem, čili eh, pro jednotlivé národní subjekty zbývá ještě mnoho prostoru pro naplnění ERA, ale pokud je o programy základního výzkumu a podobně, samozřejmě se také chceme ujmout své odpovědnosti a postarat se o to, aby Horizon 2020 přispíval k utváření a rozvoji evropského výzkumného prostoru. Dále vystoupili jsme také s návrhem eh, pro Euratom a paní eh, Herzog eh, se velmi zajímala o činnosti související s Euratomem. Tady to bude výrazně zaměřeno na jadernou bezpečnost a také odbornou přípravu školení tak abychom měli jistotu, že máme dostatečnou expertizu pro eh, vyřazování z provozu jaderných zařízení, abychom také měli nejlepší eh, dostupné eh, experty a informace pro jadernou bezpečnost. To je velmi důležité, zejména pokud tedy se objevují plány na vyřazování jaderných zařízení z provozu. Kromě Horizontu 2020 je zde také program COSME, který se týká malých a středně velkých podniků Samozřejmě existuje propojení mezi eh, věcmi zaměřenými na malé středně velké podniky v rámci Horizontu a v rámci Kosme. Postaráme se o to a s kolegy v DG Enterprise a s panem komisařem Tajanem, aby ty jednotlivé kroky byly komplementární. A jaký je výhled do budoucna, jaké budou další kroky? Omlouvám se, že má prezentace tak dlouhá. Eh, náš návrh eh, bude detailně prodiskutován v parlamentu, v radě, také na komisi a doufáme, že do poloviny nebo kolem poloviny roku 2013 eh, toto vyústí v přijetí příslušných legislativních aktů eh, ze strany parlamentu a rady, tak abychom mohli první výzvy zveřejnit k prvnímu lednu 2013. Děkuji mnohokrát za pozornost. Ještě jednou bych vám rád poděkoval za veškeré podněty, které od vás přicházely v této věci. Doufám, že jsem ve své prezentaci eh, dostatečně prokázal, že jsme vám naslouchali a rád bych od vás slyšel, s čím ještě nejste spokojeni, eh, nebo kde se domníváte, že jsme dostatečně nevyšli eh, z vašich, z vašich pobídek. Děkuji. Děkuji velice panu Robertovi Jan Smicovi a nyní má slovo pan ředitel Kurel. Děkuji paní předsedající, předsedkyněm. Děkuji mnohokrát. Já bych vám rád eh, poblahopřál k vašemu zvolení do funkce. Eh, chci eh, poděkovat panu Lambertsovi a Matiasovi a jsem si jist, že eh, tento návrh společně učiníme úspěchem. Myslím si, že dobrou zprávou tohoto balíčku je, že konečně EIT eh, e našel své místo. Eh, už není jakýmsi sirotkem v té inovační krajině EU, jak to někde bylo nazýváno, ale konečně je tady součástí širší politiky pro tuto oblast. EIT našel své místo a je součástí Horizontu 2020. Myslím si, že je důležité eh, toto mít na paměti, protože hlavním eh, principem, ze kterého jsme vycházeli v komisi na jednotlivých pracovištích, kdy jsme pracovali tento návrh, byl právě postarat se o to, aby EIT eh, přispíval k naplňování cílů Horizontu 2020 a kromě toho také strategie EU 2020. To byl tedy to bylo naše hlavní vodítko, hlavní princip a e, ustanovení, které se týkají monitorování a hodnocení e, u Horizontu 2020 se budou vztahovat na EIT a dále, pokud je o racionalizaci, pravidla pro Horizont 2020 se budou vztahovat rovněž na EIT e, a zároveň bude ponechán prostor a flexibilita pro implementaci. Rád bych se nejprve změnil o tom procesu. Proč tu vlastně dnes jsme? Proč dnes komise vystupuje s tímto návrhem? Je to proto, že ten, eh, ta původní koncepce EIT eh, e a jeho fungování tedy eh, už se posunula do takové fáze, že se na komisi domníváme, že je třeba dát EIT novou šanci a my jsme, my jsme vyšli z celé řady vstupu a podnětů. Jednak je zde návrh strategické inovační agendy to je věc, kterou vypracoval samotný EIT. Je to věc z května. Velice podrobně jsme to prostudovali a vidíte, že je tam velká konvergence. Výrazně se tady shoduje návrh EIT a to, co není ve věci EIT návrh komise. Dále to, co máme také v aktuálním nařízení, je nezávislé hodnocení. My jsme to provedli, takové nezávislé hodnocení, které máte k dispozici a vyvodili jsme určitá ponaučení z tohoto hodnocení Mezi závěry hodnocení eh, patří to, že eh, aktuálně EIT má některé velmi silné stránky, ale jsou zde určité slabiny eh, a ty se právě snažíme v tom návrhu, který, o kterém dnes diskutujeme, řešit. A dále paralelně k konzultaci u Horizontu 2020 proběhla konzultace také k EIT, bylo to velký zájem. Padlo zde mnoho podnětů, my jsme se tím velmi konkrétně zabývali. Není eh, pokud tady o hlavní rysy návrhu, asi bych měl nejprve začít eh, prioritami EIT. Samozřejmě, jak už jsem řekl, celkovou prioritou je přispívat eh, k naplňování cílu horizontu 2020 s tím, že EIT e postupuje specificky přes KIX, znalostně inovační komunity. To je právě ta nová fáze EITA, kde eh, nyní navrhujeme na jedné straně, aby eh, tři existující KICS byly skonsolidovány a aby byl nastaven mechanismus eh, konkurenčního přeskumu, tak aby KICS mohly rozvíjet svoji činnost, aby bylo nastaveno hodnocení peer review, tak aby KICS fungovaly optimálně takže v rámci KIX tedy bude prioritou jejich konsolidace. Druhou prioritou bude eh, spuštění nových KIX, jejich zavedení. Tady navrhujeme dvě možnosti. Jednak eh, první vlnu tří nových eh, KIX v roce 2013 a druhou vlnu v roce 2018. Já se k tomu ještě vrátím později, až budeme hovořit o rozpočtu, jaký bude mechanismus přeskumu, se kterým počítáme pro tuto druhou vlnu, druhé kolo Kicks. S čím počítáme u, této, u, té, u tohoto druhého kola je, že se to bude eh, překrývat eh, výrazně s tématy s tematickým zaměřením Horizontu 2020. To je logické, protože nyní tedy e IT patří do této širší rodiny a musí přispívat k naplňování cílů. Kromě nebo nad rámec těch eh, tří aktuálních kicks, eh, které, jak působí v oblasti udržitelných, eh, udržitelné energetiky, to je první kick, druhá jsou klimatické změny a třetí je diverzita. Navrhujeme od roku 2014, pardon, 13 oblast zdravého života a stárnutí, dále surovin, a dále potravin pro budoucnost. A potom v roce 2018 navrhujeme výroba s přenou hodnotou, mobilita ve městech a ještě další. Pokud jde o ty společenské výzvy, musím říct že eh, je obtížné se hned shodnout, protože společenských výzev je mnoho a existují různé úhly pohledu. My jsme tady v našem návrhu provedli důkladnou analýzu, nebo opřeli jsme ji důkladnou analýzu a v strategické inovační agendě jasně eh, vysvětlujeme a zdůvodňujeme, eh, jaká kritéria považujeme za relevantní pro vyhodnocení toho, zda by, eh, zda by eh, pro určitou oblast výzvu měl existovat eh, tematický KIX. A dále jsme také svůj návrh, svou analýzu podrobili široké konzultace. Domnívám se, že ten návrh, se kterým vystupujeme, je v souhlase se strukturou a s tím, jak je koncipován Horizont 2020. Ale samozřejmě to věc k jednání. Musí, to, musí se o tom ještě diskutovat, ale je to výstup opravdu důkladné analýzy, důkladných úvah a doufám, že se shodnete, že to je dobrý základ pro celý proces. E, v tom aktuálním nařízení, jak všichni víte, ta tři témata, která byla e, zvolena, která jsem zmiňoval, e, klimatické změny, udržitelné energie, to vše bylo spuštěno na poslední chvíli a domníváme se, že z procesního hlediska to nebylo optimální. Myslím, že ta zvolená témata jsou správná, ale ten proces opravdu nebyl nejvhodnější. Takže tentokrát chceme jak uspokojivý proces, tak uspokojivé výsledky. To bude tedy eh, první prioritou KIX. Druhou prioritou bude učinit něco ještě nad rámec eh, těch KIX. A tady, si musíme, eh, tady chceme, aby EIT stavěl do středu pozornosti uh, Eh, lidi, pracovníky, talenty. Proto bude eh, zaveden eh, režim fellowships, také v oblasti usnadňování a sdílení znalostí v rámci KIX i, i mimo ně a to bude, bude to tedy k dispozici pro širší akademickou obec. A další oblast je tedy Další prioritou je racionalizace, tato agenda. Domníváme se, že potřebujeme jednoduchost, eh, souhlasíme určitě s tím, že mají platit eh, pravidla Horizontu 2020, ale zároveň potřebujeme flexibilitu v EIT. Eh, proto chceme, aby věci nebyly vytestány do kamery jednou provždy, ale chceme, aby EIT měl určitou možnost přizpůsobovat se případným novým potřebám. Takže eh, tolik, co by se mělo eh, udělat, ale jak? Na jednu stranu tady máme eh, potřebnou rozpočtu. Komise předložila návrh ve výši 3,2 miliardy na celé období. O tom se bude samozřejmě hodně v parlamentu jednat. Budete mít prakticky poslední slovo společně s radou a bude to zajímavá debata. Myslím si, že bych měl spíše o, než o navrhované částce která bude součástí toho celkového balíčku 80 miliard. Hovořit bych měl spíše o, o konkrétním mechanismu uvolňování těchto prostředků. Je to tedy 3,2 miliardy na celé období. My navrhujeme dvě tranše. Ta první by byla 1,5 nějak, tak zhruba, na léta 2014 až 17. A jejím cílem by bylo uh, skonsolidovat ty stávající KICS a, a připravit se na novou vlnu, která by byla spuštěna v roce 2014. Dokonce v roce 2017 tedy bude, nebo komise provede hodnocení a to se bude zabývat tím, jestli ten rozpočet, jestli ty peníze byly e, řádně vyčerpány a jestli to mělo výsledky na konsolidaci těch stávajících iniciativ a podíváme se na ty prostředky, eh, na ty tři nové kix. Pokud zjistíme, že ty peníze nebyly řádně využité, tak druhá tranše ve výši nějakých 1,6 miliardy eh, se uvolní tedy na leta 2016, v letech 2018 až 20, říká řečník. A tady už asi skončím, protože tady je nejdůležitější na našem zasedání dneska debata, tak bych chtěl dát prostor. A ještě řeknu, že my se samozřejmě zabýváme eh, s zkušenostmi, hodnoceními a eh, proto přicházíme s návrhy eh, zlepšení řízení těch programů. Například správní rada by se měla zaměřit na to strategické řízení nebo vedení a tato rada by měla být omezenější Mm, tak aby to nebylo eh, schromáždění bez rozhodovací pravomoci. Myslíme si, že NIT by mělo eh, se zaměřit i mimo eh, svoji vlastní obec, čili mm, chtěli bychom vytvořit takové fórum stran zúčastněných nebo zaangažovaných v NIT. A potom ještě poslední věc k tomu řízení. Je třeba, nebo existuje mezi IAT a KIX a dalšími evropskými iniciativami eh, spousta synergií a ty musíme využít. A tím bych skončil. Myslím si, že tolik eh, tedy eh, celková prezentace v iniciativ, které jsou na stole a rádi odpovíme na jakékoliv vaše dotazy. Děkuji vám mnohokrát. A nyní jsme si tedy vyslechli oba dva pány ředitele a můžeme přistoupit k první výměně názorů. Nejdříve by měl hovořit zpravodaj, potom stínový zpravodajové a potom dostanou prostor pro svá vyjádření členové výboru, pokud si to budou přát. Takže začneme zpravodajem. Každý zpravodaj bude mít pět minut. Mám se velký zájem o slova, takže vás prosím, abyste dodržovali řečnickou dobu. Prosím, kolegyně Matera jako první. Děkuji. Děkuji obou zástupcům komise, panu Kurelovi i panu Jasmicovi. Děkuji jim za to, že nám představili tento velice obšírný návrh tento velice důležitý rámcový program Horizont 2020. A děkuji také za blídná slova, která jste tady nadnesli a která se týkala přímo nás. Já doufám, že v příštích měsících budeme mít ještě mnoho příležitostí úzce spolupracovat. Dnes, a bylo to i řešeno, začíná dlouhé přátelství. Před námi je velký kus práce takže ještě nejsme v té fázi, abychom si jasně stanovovali pozice, ale myslím si, že již nyní můžeme říct, že sdílíme analýzu komise eh, ohledně celé řady projektů, které jsou základem tohoto návrhu. Například víme, jak obtížné je eh, mít ten celý systém výzkumu a inovace je velice obtížné převádět výsledky výzkumu do inovací. A dobře víme, jak obtížně je realizovat tento program jakožto páku pro růst. Více bych k tomu nyní dodávat nechtěla. Chci říct, že má frakce podporuje základní myšlenku programu Horizont 2020. Je to velice výjimečný program pro podporu základního výzkumu i aplikovaného výzkumu, který se orientuje na trh, který se snaží vytvářet inovační projekty. Je velice důležité aby tento rámcový program byl provádět, zejména ve světle krize, ve světle rozpočtových omezení, eh, se kterými se potýkáme všichni. A eh, v tomto kontextu bych chtěla zmínit eh, jednu otázku, která je pro mě velice důležitá. A totiž, jak můžeme mít, jak můžeme s ohledem na budoucnost zabránit tomu, aby došlo ještě k silnější polarizaci naší technologické a vědecké uh, mapy Evropy. To je pro nás zásadní věc. Pokud chceme opravdu pokročit vpřed a opravdu rozšířit náš evropský výzkumný prostor, tak musíme mít nějakou strategii. Například toto. Pokud chceme mít lepší koordinaci, pokud chceme být lépe konkurenceschopní, pak je důležité mít takové nástroje, které zapojí různé členské země. A to podle jejich vlastních klíčových témat a přednostních zájmů. Ovšem je třeba si položit otázku, zda je to vůbec realistické. Možná to povede k tomu, že tímto budeme naši eh, vědeckou a technologickou mapu Evropy ještě silněji polarizovat. A proto se chci zeptat na toto. Jak můžeme zabránit této silnější polarizaci? aniž bychom přistoupili k teritorializaci těch konkrétních programů. Eh, vy jste řekli, ano, politika soudržnosti je zde jakýmsi eh, předstupním kamenem politiky excelentnosti, to je hezká myšlenka, ale já bych ráda se o tom dozvěděla něco více. Jak to vidíte konkrétně? Jakým způsobem eh, to chcete realizovat? Na čem to chcete postavit? Ale jistě budeme mít eh, v budoucnu mnoho příležitostí to drobna probrat. Jde také o to, jak to probojit s ostatními programy a akcemi společenství. A to bylo také velice ožehavé téma a důležité téma již v rámci sedmého rámcového programu dobře víme, že nyní v době krize je to ještě důležitější. A v této souvislosti bychom měli si uvědomit, že Horizont 2020 znamená velký krok směrem ku předu. Přejeme si maximální koordinaci s EIC, s kosmikem, ale i navzdory tomu zde i nadále existuje manévrovací prostor pro jasnou definici všech těchto programů eh, a toho, jak je navázat na politiku soudržnosti. To jsem opravdu chtěla zmínit, protože si myslím, že to je jeden z těch problémů, kteří, které jsou pro mě i pro mé kolegy a kolegyně velice důležité a leží nám opravdu na srdci. Jde nám o to, abychom pokročili, abychom vytvořili více excelentnosti a zajistili lepší výzkum a více inovací. A další věc, vy jste to již krátce zmínili, ale když se podíváme na obecné zaměření, toho programu, tak s tím plně souhlasíme. Nesmíme zapomínat na to, že je třeba i nadále podporovat základní výzkum. Vy se to také zmínili a je to naprosto správné. Ale e, víte, jak často se jak objevuje pojem základní výzkum z těch specifických programů? Mech a já vám to řeknu, je to dvakrát na 200 stránkách a to mě tedy velice překvapilo a mnoho výzkumníků to velice znepokojilo. Rovněž nechci přesně poukazovat na naše poznámky k rozpočtové kapitole programu Horizon 2020. Máme tam jistě výhrady, například nástroj Marie Curie, který je určen pro mladé výzkumníky, kteří chtějí zkoumat v jiném zemi než ve své domovské zemi. Jistě to je klíčový program pro konkurenceschopnost, ale rozpočet pro tento program je nedostatečný. A to zejména proto, v tom případě, když ho srovnáme s ostatními rozpočty, například pro EIT. Já bych tomu chtěla ještě říct celou řadu dalších eh, informací, ale paní předsedkyně na mě již přísně hledí, takže bych eh, zmínila pouze poslední věc. Myslím si, že pro tu druhou část je naplánováno velké množství finančních prostředků aniž by ERC a IT patřilo k těm speciálním programům. A já si myslím, že toto by mohlo vést k nedostatečné transparentnosti a to je něco, čemu chceme rozhodně zabránit. Takže měla bych ještě celou řadu dalších poznámek, ale co se týče tohoto, k té transparentnosti, tak bych si opravdu velmi ráda vyslechla i hned vaši reakci. A ještě jedna věc. Vy jste říkali, že hlavním heslem je zjednodušení. Po rozhovorech z posledních dvou let jsem ani nedoufala, že by komise šla ještě dál, ale jak již říkám, skončím tímto, protože již nemám čas. Děkuji. Pane předsedo, pane paní předsedkyně, pane Jan Jansmicovi, já musím říct, že je obtížné v takto krátkém čase se k tomu jakožto stínový zpravodaj vyjádřit, ale pokusím se. Mám jednu otázku, která se týká rozpočtu. Ta čísla vypadají velice pěkně. To 59% navýšení, ale musíme si uvědomit, že se to týká, promiňte, 49%, ne 59%. Eh, musíme si ovšem uvědomit, že toto číslo není očištěno od inflace. Když to očistíme od inflace, tak se dostáváme k navýšení ve výše 28 či 29%. A pokud si uvědomíme, že v novém programu je obsaženo CIP a TIT, tak se toto navýšení dále redukuje. A když si uvědomíme, že je doposud posud eh, otevřené, jak to bude vypadat s velkými projekty, jako je například ITER či eh, projekt eh, GMS, které, který tady komise z taktických důvodů pravděpodobně nezmínila. Když toto vše bude financováno rovněž z rámcového programu pro výzkum, a samozřejmě já vím, že je to svým způsobem logické, když se tedy snažíme tady rozdělit eh, ten jeden koláč a mít tam jak základní výzkum, výzkum tak výzkum a vývoj, tak inovace, tak eh, předkomerční eh, vypracování produktu. Tak je třeba si říci, zda, pokud srovnáme nárůst rozpočtu s nárůstem počtu úkolů, jestli toto je v pořádku. A proto bych se chtěla tady zamyslet na to, nad tím, že parlament vlastně řekl, že bychom měli navýšit rozpočet, a to dvakrát, a mít opravdu rozpočet ve výši 100 miliard, protože jinak budeme mít tento program, že sice tady eh, debatujeme o programu, kde paní Madurel a další kolegové jistě k tomu měli velice dobré poznámky, ale vůbec nevíme, o jakém množství prostředků hovoříme. Pokud nebudeme mít ani těch 80 miliard, tak musím celá otevně říct, že si vůbec nedovedu představit, že bychom měli nárost z oblasti IT a dokázali ho zafinancovat. Eh, mohli bychom se dostat do situace, kdy budeme muset škrtat v celé řadě programů. A pak tedy nevím, jak bychom eh, dosáhli evropské předané hodnoty v těch programech, které chceme v budoucnu podpořit. Já jsem tedy chtěl tímto poukázat na ten problém, aniž bych tady chtěl vést detailní rozpočtové diskuze. Uh, co se týče ähm, programové účasti, tak si myslím, že tam spolupráce mezi parlamentem a komisí byla velice dobrá, tak dobrá jako nikdy. Myslím si, že paní Carvalho odvedla velice dobrou předběznou práci, o kterou se já jako zpravodaj opírám a nejenom opírám. My spolupracujeme s kolegy opravdu velice úzce. Je jasné, že už máme první komentáře, nejsou to hodnocení, evropských eh, univerzit, kde se velice silně provádí výzkum. Eh, je to pozitivní. Pak zde máme Evropský zastřešující svaz neuniverzitních výzkumných středisek, kteří který ten návrh velice kritizoval. Takže já nechci říct, že to není neřešitelné, ale chtěl bych říci, že samozřejmě ten požadavek na zjednodušení byl správný, ale na druhé straně třeba vidět i to, abychom měli nutnou flexibilitu pro to, abychom dokázali sladit ty velice rozdílné struktury financování výzkumu v Evropě, který se děje v univerzitách a který se děje mimo univerzity. Další otázka. A i zde si myslím, že ten dokument by se měl ještě nějak předělat. Když se podíváme eh, na to zapojení, tak se ptám, jak má vypadat ta spolupráce mezi výzkumem a inovací. Například, když zde univerzita má žádost, která eh, se bude týkat výzkumu, když se tedy budeme mít takovýto výzkumný projekt a ten eh, bude třeba potom ale v určité fázi převést do té inovativní fáze a zde se ptám, jak to tedy technicky bude vůbec probíhat. To je tedy celá řada celá konkrétní otázek, kde si musíme opravdu rozmyslet, jak v praxi eh, bude fungovat ten řetězec od toho základního výzkumu před aplikovaný výzkum a inovace, abychom měli opravdu dobře rozmyšleno, jak se to bude dělat, aby nezůstalo pouze u naší vůle na papíře, ale abychom taky fakticky dokázali to uvádět v praxi. A ještě na závěr Chci říct si toto, že si myslím, že jako parlament bychom se měli shodnout na tom, a někteří z nás mají zkušenosti v rámci vyjednávání sedmého rámcového programu, abychom se shodli tedy na tom, aby zpravodajové, které například se věnují specifickým programu EIT, aby nerozlišovali mezi uh, Horizontem 2020 a dalšími zprávami, protože z obsahu hlediska to není smysluplné a oslabuje to vyjednávací pozici parlamentu v ostatních oblastech. Myslím si, že bychom se měli shodnout na to a bylo by to opravdu vhodné a rozumné, abychom si to nejdříve velice dobře vyjednali mezi sebou a potom měli silnou jednotnou pozici, protože jinak bychom v rámci horizontu 22 něco požadovali, ale potom bychom to nemohli eh, uvádět v praxi u těch specifických programů. Děkuji. Děkuji a nyní měla slovo paní kolegyně Matias. Děkuji. Já rovněž eh, bych chtěla využít eh, to, že mám slovo aby, k tomu, abych poblahopřála celému předsednictvu, které bylo novo zvoleno a rovněž poděkovala bývalému předsedovi našeho výboru panu Rojlovi. Dále bych chtěla říci, že si myslím, že mnoho z těch věcí, které zde již byly zmíněny, mohu podpořit. Nebudu uh, komentovat pouze tu prezentaci, která se týká OIT. Já si myslím, že bychom neměli, jak již kolega řekl, na to pohlížet separovaně na veškeré ty programy, měli bychom na to pohlížet jako na celek. Eh, dobře víme, jaké máme cíle, eh, které se týkají Horizontu 2020 a všech ostatních programů, které se k tomu pojí. A myslím si, že bychom opravdu to měli na to nahlížet jako na celek a samozřejmě EIT má svá specifika, která je třeba zohlednit, ale přesto si myslím, že my jako parlament bychom se měli snažit opravdu na vše nahlížet jako celek a mít eh, společné návrhy, které se toho budou týkat. Myslím si, že některé z návrhů parlamentu se již zvažují, zejména to, co se týče zjednodušení a myslím si, že toto je opravdu velký krok směrem vpřed. Chtěla bych ovšem, aby byly zohledněny i další návrhy parlamentu v tom, co komise předkládá. Je to tedy návrh ze strany komise. Samozřejmě jsme na začátku celého procesu a budeme mít jistě mnoho času, abychom to vše prohloubili a detailně se na veškeré návrhy podívali například takové programy, které se týkají Unie inovací, paní Merkis a další. Chtěla bych eh, upozornit na některé body, které z mého pohledu jsou zásadní, protože eh, se tomu tady vědomě poprvé v té rozpravě, tak nebudu, mám, nebudu zacházet příliš do detailu. Ale jedna z takových hlavních záležitostí, kterou která je pro mě velice důležitá. Já jsem to tady již několikrát říkala, takže se omlouvám, že to opakuji. Myslím si, že takovýto balíček by měl mít jasné eh, definující a orientující linie, ale nemělo by to být uzavřená věc. Vidíme současnou aktuální situaci, víme, že jsme v kritické situaci a věda a výzkumy nejsou výjimkou, jsou tím postiženi rovněž. A proto si myslím, že bychom zde měli mít prostor pro eh, problémy, které budou aktuálně vznikat. Máme v současné době velké výzvy, které jsme již dokázali analyzovat, ale jistě eh, ještě potkáme mnoho dalších výzev, které prostě nyní předvídat nemůžeme. A já si myslím, že by bylo opravdu dobré mít prostor pro takovéto nečekané situace, abychom mohli zareagovat a opravdu potom dát prioritu problémům, které se objeví. Dále chci říci, že eh, co se týče té výzkumu inhalizace a instalitnosti, tak si musíme uvědomit, že je to evropská předaná hodnota, že to jsou zásadní oblasti pro rozvoj našich kapacit a zejména pro rozvoj naší koheze, jakožto Unie. A proto si s tím znepokojením sleduji ten způsob, jak se nahlíží, jak se tady naprosto oddělují cíle evropské politiky soudržnosti a cíle programu Horizon 2020. Jistě jsme o tom také již diskutovali a budeme o tom ještě diskutovat. Tady jsme se doslechli o těch specifických programech, ale eh, já si myslím, že toto by měl být společný projekt a měli bychom na něj nahlížet z pohledu koheze. A myslím si, že nemusíme směřovat cíle a nemusíme ani směřovat naše roli zde v rámci tohoto balíčku, ale musíme Eh, zabránit tomu, aby se tady eh, neustále prohlubovala divergence. Protože my bychom se měli snažit o přesný opak, měli bychom se snažit být tím, jakožto Evropa, posílení celkově právě v oblasti výzkumu a inovace. A další věc, která mě znepokojuje, těch věcí je víc, ale já se budu snažit to schrnout. E, týká se to úlohu úlohy základního výzkumu, bylo to tady také zmíněno kolegyní Madurel, takže já to tady nechci opakovat, ale týká se to také humanitních a společenských věc a já si myslím, že je není možné hledět na společenské humanitní věty pouze jako na poradce, e, jako něco druhořadého, protože je to něco, co je třeba začlenit do eh, všech našich eh, prioritních oblastí. Humanitní vědy v Evropě jsou důležité, protože je to naše společné dědictví, které máme a pokud toho nebudeme využívat ne, proto, abychom se dozvídali víc o, společenství, o našich společnostech. Pokud je z takovéto vědy uděláme pouze vědu, která bude v roli poradce, tak to není správný směr. A dále chci říct, a týká se těch strukturálních fondů, jeho využívání, jejich využívání v oblasti inovací, tak si myslím, že toto je velice důležitá věc a je třeba se tomu hodně věnovat, jinak zde čelíme rizikům, že se nám nepodaří v našich společnostích prosadit inovace. A další věc, Týká se to evropského výzkumného prostoru. Já se omlouvám, že mluvím tak dlouho. Nyní bych se chtěla vrátit k OIT. Myslím si, že jsme vedli velice zajímavou diskuzi o tomto tématu. Také v rámci prezentací zde bylo zmíněno mnoho věcí, se kterými souhlasím. Já bych tady nadnesla dvě otázky, které jsou velice specifické a které se týkají ta jedna se týká definice priorit pro ty kicks. protože si myslím, že to nebylo příliš jasné. A ta druhá otázka se týká, máme tam jakousi hodnotnící období a já se chci zeptat na to, jak vypadá um, účetnictví, které se týká této oblasti, jak se to bude kontrolovat. A já se omlouvám, že jsem hovořila tak dlouho, že jsem zmiňovala pouze problémy a že jsem nezmínila ty přednosti. Děkuji. Na parola Lamberts. Děkuji, není má slovo pan Lamberts. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych vám rád poblahopřál k vašemu zvolení. A děkuji za Herbertu Royalovi za to, že vedl naši práci v posledních dvou a půl eh, letech. Já se zaměřím ve svém příspěvku nejenom na EIT, do toho jsem se zatím ani eh, dostatečně neponořil, do této části Horizontu 2020, abych k tomu měl co relevantního říct. Eh, spíš bych vyjmenoval několik věcí eh, celkově, kterým je třeba věnovat pozornost. Za prvé, potřebujeme dobře eh, mít vyvážený ten hodnotový řetězec od základního výzkumu k inovacím. V návrhu komise toto v zásadě máme, kromě toho, že nechceme zacházet příliš daleko do tržních aktivit. Ty jsou mimo rámec tohoto programu. Nemusíme dotovat aktivity tržní. Spíše bychom se měli eh, zaměřovat na eh, ty přidané hodnoty, eh, nebo spíš na hodnotu smrti, než na, na život samotný, abych to tak symbolizoval. Za druhé, potřebujeme se zaměřit na sladění různých evropských politik. Já proto vítám, že tento balíček zřejmě nebo očividně je mnohem lépe ve strategi- v souladu s eh, strategií 2020 mm, více než jeho předchůdci. Problém ještě pořád je sladění mezi regionálními strukturálními fondy a tímto. Tady si myslím, že bychom to ještě mohli vylepšit. Pokud chceme maximalizovat dopad nebo efektivitu vynaložených prostředků, tak Eh, opravdu potřebujeme to lépe sladit a zacílit. A potom pokud jde o to, abychom ten systém příliš neuzavřeli, eh, cílenost znamená něco si vyvolit a eh, znamená to také nechat něco na členských státech, na regionech. Neznamená to, že by se to neřešilo. Ale my poskytujeme akorát evropskou část peněz a musíme je zaměřit tam, kde to opravdu povede k nějakému výsledku. Potom s naší pravidla a menší partneři. Máme tady uh, řadu menších hráčů, kteří říkají, že se toho nebudou účastnit, protože je to pro ně moc nákladné nebo složité. Já vím, že byly přijaty některé eh, kroky eh, v oblasti pravidel účasti a myslím si, že ta, ty se dá, ještě se v nich dá pokračovat. Potom pravidla duševního vlastnictví a mezinárodní dohody o duševním vlastnictví. My chceme, aby Evropa měla přínosy ze svých vlastních eh, výdajů, to je strategická eh, stránka věci, a potom chceme pravidla duševního vlastnictví, eh, které bylo vytvořeno z evropských peněz. Chceme, aby prostě tohle se točilo, aby se tady vytvářela hodnota, ale nechceme, aby ty poznatky skončily někde v sejfu. a tam si je bude e, vytěžovat jenom několik velkých hráčů. Takže to je, něk- to je věc, která nám leží na srdci. Za páté, nechceme, aby ten program byl nějakým e, skrytým souborem dotací pro e, velké průmyslové hráče. Víme, že řada velkých firm se, si může dovolit výdaje na výzkum a vývoj. My chceme, aby tyhle peníze fungovaly jako katalyzátor, a umožnili by nové iniciativy a zejména menším hráčům. A tady veřejná a soukromá partnerství, já vím, že eh, se to pořád omílá tohle slovo, ale do určité míry jsme tak trochu už znavení těmi partnerstvími. Zejména tam, kde se ty eh, zisky eh, privatizují a náklady se zespolečenšťují, čili to nemáme moc rádi. Potom jsou tady takzvaní bílí sloni, těm se chceme vyhnout O některých, o některých zde eh, se už hovořilo. ITER samozřejmě například není příliš populární. Ten eh, růstový, ten, ten růstový potenciál může sníst jeden jediný bílý slon, který tady, eh, ten růstový potenciál, který tady máme v rozpočtu, takže pozor na to. A poslední věc. Financování vojenského výzkumu. Já vám to řeknu velice jasně. Já jsem velkým příznivcem evropské integrované obrany. A myslím si, že by se nám dařilo mnohem lépe s ní, než s 27 různými obranými systémy. Nicméně dnes je to národní pravomoc, která se financuje z národního rozpočtu a my nechceme eh, financování zadními vrátky, víceméně takovou úlevu národním rozpočtům prostřednictvím evropských fondů. Takže pokud to nebude eh, kompetence EU, tak se k tomu budeme stavět zdráhavě. Protože 80 miliard, jak eh, kolega říkal, 80 miliard zas není tolik, pokud A, a proto nechceme, aby eh, se to dávalo i do obrany. Eh, těch šest eh, společenských výzev, kdy, kdy, kdy, kdy prostě mícháme společenské výzvy a bezpečnost, tak to je tak trochu mimo, si myslím. Bezpečnostní výzkum, tady mícháme s věcmi, které s tím nesouvisejí a já bych to raději tady oddělil. Tolik tedy mých sedm bodů a jenom eh, zareaguji na to, co tady říkal pan Hirech eh, o integrovaném eh, přístupu. Já jsem byl na Ekonu součástí debat o šesti balíčku a my jsme jako výbor, a já nevím, jestli o tom jste hovořil, že máme jednat jako spravodajové a stínové spravodajové severně, ale já si myslím, že by bylo dobré mít jeden integrovaný přístup, než jenom soubor těch jednotlivých zpráv. Děkuji. Děkuji. A nyní dávám slovo generálnímu řediteli, aby odpověděl na první kolo otázek. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vzhledem k času se omezím na několik obecných poznámek. Děkuji paní Madorel, panu Elenovi, panu, paní Lamberts za jejich připomínky a za jejich silnou podporu programu. Myslím si, že několik z vás eh, už eh, zdůraznilo, že dříve jsme nenaslouchali a, a nečetli jsme tolik eh, vaše zprávy, které jste nám předkládali. Poukázali jste na několik věcí. Ten rozpočet nemusí stačit, jak říkal pan Ever. Ale to je klíčová, klíčový problém a zejména velké projekty jako uh, ITER a GMS jsou vyřazeny z tohoto balíčku, protože kdyby uh, eh, je se museli dát, tak těch 80 miliard by do zajista nestačilo. To je zřejmé. Několik z vás hovořilo o rozšíření. My jsme eh, Evropou s 27 členskými státy a excelence by měla být k dispozici všude a musíme zajistit, aby ty potenciální prostory pro rozvoj excelence nebo dokonalosti eh, byly financovány právě z tohoto programu. Potom Máme velice dobré eh, vazby na strukturální fondy. Ovšem neměla by nastat situace, kdy my budeme eh, směšovat své cíle. Pokud hovoříme o budování kapacit, tak to znamená investice do cihla betonu, modernizovat eh, univerzity, nakupovat zařízení, dávat granty místním malým začínajícím podnikům. Tak to je typický, typická náplň pro strukturální fondy. Jedna třetina se dává na inovace a výzkum. Tam. Pokud se budou používat inteligentně, tak eh, se můžou vybudovat kapacity v regionech, které je zatím nemají. Výzkum a akce potom z toho můžou vyplynout a potom se můžou účastnit eh, minulých rámcových programů a teď eh, tohoto programu Horizont 2020. Některé eh, země jako Irsko vybudovaly eh, výzkumné kapacity a teď se účastní velice dobře toho rámcového programu. No, Portugalsko je také velmi dobrým eh, příkladem. Čili musíme se zabývat těmi souvislostmi mezi strukturálním fondem a horizontem 2020 a nesměšovat cíle. Pan uh, zpravodaj, pan Nisteroj, myslím, uh, že tam napsal něco, co je pro nás velice dobrým uh, co, co je nám velice dobrým vodítkem. A potom ty eh, různé eh, priority, základní výzkum, eh, průmyslové vedení a tak dále. Tak několik z vás říkalo, že nemáme dost na základní výzkum, někdo, že nemáme na průmyslovou konkurenceschopnost, tak je to docela jistě důležitá věc, o které se nadále budeme bavit a souvisí to s tím rozpočtovým problémem, o, který, o kterém několik z vás hovořilo zjednodušení eh, stačí? My si myslíme, že ano. Ale pokud eh, se začne hovořit o zjednodušování, tak se dostanete brzy do velice složité debaty. Například o následujícím. My jsme navrhli eh, jednu úroveň financování pro všechen typ aktérů a lidé říkají, ano, ale univerzita se liší od malého podniku a ten se liší od velkého podniku. A univerzity mají Máme výzkumné univerzity a potom máme eh, fakultní univerzity, eh, pedagogické univerzity, tak a potom zase tam eh, to musíme rozlišit. A potom zase tady nemáme žádné zjednodušení a najednou prokažte, že jste malý podnik nebo střední podnik. Pokud najednou máte o dva lidi víc, tak už tam nepadáte do té definice, takže proto my jsme řekli jeden, jedna úroveň financování pro všechny aktéry. A nebudeme rozlišovat, protože je třeba zjednodušovat. A najednou všichni říkají, máme různé aktéry a nelze k ním mm, přistupovat jinak. Ale to by znamenalo být bez jednodušení. To si musíme říci jasně. Potom společenské vědy, o těch se tady opět hovořilo. My nechceme, e, aby společenské e, vědy tady byly v poradní funkci. My chceme, aby se staly e, klíčovými aktéry při řešení společenských problémů. Chceme, aby Eh, řešili problémy, jako eh, je stárnoucí operace nebo eh, bezpečnost. Pan Lambert tady hovořil o bezpečnosti a souvislosti s, s společenskými vědami. Pokud se podíváte na problémy eh, v Londýně nedávno, tak mi nemůžete říci, že bezpečnost a společenské vědy eh, spolu nesouvisí. Terorismus od někud pochází, násilí od, ve společnosti také od někud pochází a společenské vědy musí přispět řešení těchto otázek. Příliš dlouho byly nepřítomné při naší debatě a my je chceme znovu zapojit. Poslední připomínka. Malí hráči. Myslím, že pan Lambert správně eh, řekl. Musíme eh, zajistit, aby rámcový program a Horizon 2020 zůstaly přístupné malým hráčům a z tohoto důvodu eh, předpokládáme, že, tyto, že tady budou instrumenty speciálně pro malé a střední podniky, které také umožní účast univerzit takže předpokládám, že tady už asi skončím, ale každopádně eh, musím říci, že jsem vám velice vděčný eh, za podporu. A vzhledem k tomu, že jsem eh, teď přišel znovu pan Royal, tak bych ještě jednou chtěl poděkovat za spolupráci za jeho předsednictví. Děkuji. Děkuji mnohokrát, budu hovořit velmi stručně. Ty dotazy se spíše týkaly horizontu 2020. Pouze dva konkrétně směřovaly ke EIT. Jeden se týkal priorit a témat, tematického zaměření, které bylo zvoleno. První věc samozřejmě je ta, že to všechno je slučitelné, komplementární a, a zapadá to s horizontem 2020. To je jedna věc. A druhá věc je, že jsme vypracovali soubor kritérií, která jsou jasně specifikována v návrhu strategické inovativní agendy, kde stanovíme benchmarky pro jednotlivá témata, jednotlivé tematické oblasti. Samozřejmě byla by bývala možná i jiná kritéria, když já si myslím, že ta, která jsme navrhli, jsou dobrá, to je jedna věc. A za druhé, jakmile jsou identifikovaná kritéria, eh, stejně by bylo možné docházet k různým závěrům. Nicméně my jsme eh, provedli opravdu rigorózní analýzu a domníváme se, že ty výzvy, ty tematické oblasti, které navrhujeme, Eh, skutečně pokrývají hlavní společenské výzvy. ale samozřejmě těším se na diskusi o této věci. Rád bych ještě připomenul, že v aktuálním nařízení o EIT eh, tematické oblasti, které byly eh, zavedeny nakonec, byly vlastně, postupovalo se velmi ad hoc. Vedla se sice diskuse, ale nebylo to podloženo skutečně kvalitní analýzou a já si myslím, že tentokrát jsme ještě v lepší situaci, protože máme lepší východisko. Další věc, o které jste hovořil, hovořila vy i, pan, i paní Riera, je zodpovědnost a transparentnost. EIT, stejně jako kterákoliv jiná evropská agentura, podlehá určitým pravidlům, finančním pravidlům, finančnímu nařízení. Existuje specifické finanční nařízení pro agentury EIT tady musí vydávat eh, prostředky podle principu eh, konkurenčních eh, tady výběrových řízení, value for money a tak dále a tak dále. A jak je to kontrolováno? Jednak je zde vykonáván dohled komisí, ale co je důležitější, je to podrobeno absolutorium. EIT musí dostat od parlamentu absolutorium. A jednou ročně musí tedy zástupce EIT přijet do parlamentu a účastnit se řízení absolutoriu. A parlament tady bude sehrávat stejnou roli v monitoringu, kontrole eh, výdajů, kvality výdajů eh, u EIT jako u kteréhokoliv jiného programu či agentury. A to si myslím je klíčové a také to posiluje legitimitu EIT. Myslím, že na to bychom neměli zapomínat, že tedy EIT je flexibilní, je to sice ad hoc agentura, ale samozřejmě podléhá pravidlům, zejména finančním pravidlům Evropské unie. To za prvé a za druhé podléhá také kontrole ze strany Evropského parlamentu. Děkuji. Nyní stínový zpravodavé pan Glant na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Blahopřeji vám k vašemu zvolení. Já chci říci, chtěl bych potrhnout, rovněž ve světle odpovědí pana Smice. Tu rozpočtovou otázku jistě komise přijde s odvážným návrhem, ale dobře víme, jak vypadá situace na radě a v členských státech. E, navzdory tomu všecku si myslím, že bychom si měli společně ještě jednou zvážit a také v rámci našich úvah, které se týkají finanční perspektivy, jak se zachováme v případě Horizontu 2020. Chci říct, že v únoru e, máme schůzi, která se to bude týkat, budeme schvalovat usnesení. Samozřejmě je třeba kontrolovat v Evropě rozpočty, ale je tady nebezpečí, že se tady jaksi uspoříme k smrti. A růst a inovace je možnost, jak vytvářet e, příjmy do rozpočtu. A proto bychom měli společně e, se na ty zprávy podívat ještě pod tímto aspektem. A ještě dvě poznámky k tomu, za co odpovídám já, jakožto sněmovní zpravodaj naší frakce. Chci říci, že jsem zde v parlamentu zažil několik rámcových programů pro výzkum, ale ještě nikdy jsem nezažil, že by komise zohlednila tolik návrhů parlamentu, takže eh, to bych chtěl opravdu pochválit. Eh, myslím si, že je to skvělé, že komise to natolik zohlednila. Je třeba si to nyní samozřejmě obhájit a ještě tam dostat flexibilitu. A dále chci říci, že je dobře, že se tady omezil minimální počet účastníků na tři. To je pozitivní, protože někteří mají pouze jednoho partnera a rovněž pozitivní, že to má platit také pro malé a střední podniky. Ještě má otázku, která se toho týká, a totiž, jak eh, to vypadá s programem, který následuje po programu CIP, s programem COSME, s ohledem na malé a střední podniky. A dále se chci zeptat, jak to vypadá eh, projektových partnerů, u projektových partnerů v rámci malých a středních podniků, jak se k tomu komise postaví a dále role KOS, úřad KOS doposud plně věce dobrou úlohu a jak to bude v budoucnosti. Děkuji. Děkuji kolegovi Glantemu, nyní kolega Fox. Um, Děkuji. Já začnu tím, že eh, poděkuji panu Royalovi za skvělý způsob, jakým eh, uchovával ducha v excelence za poslední dva a půl roku na tomto výboru a také blahopřeji paní Sartori, protože ona jistě eh, dokáz, že, eh, že je možné eh, udržet vyrovnanost mezi pohlavími, aniž by se narušil princip excelence. Já jsem vždycky byla pro financování výzkumných programů z evropských peněz. V minulosti v akademickém výzkumu to velice dobře pomáhalo i pokud jde o jeho potom využití v malém i velkém průmyslu. Jsou to dobře vynaložené peníze. Nebudu hovořit o velikosti rozpočtu nebo o jeho rozdělení, jenom vám musím připomenout, že 80 miliard eur je spousta peněz a měli bychom všem vědcům eh, ve svých zemích eh, připomenout, že tahle investice je obrovská. Lidé se někdy říkají miliardy eur to prostě eh, přijde každý den, ale ono to není tak. Eh, je to obrovská investice. Jak se to eh, rozdělí? Ten princip, musím, ten princip dokonalosti musíme stanovit úplně všude. Když řešíte společenský problém, tak je třeba zajistit, aby ty peníze dostali ti nejlepší, protože existuje tady takové obvinění, že to dostávají pořád titíž. Titíž potom napíší příští nabídku a tak dále. A já si myslím, že je třeba se snažit právě o tu excelenci, o tu výjimečnost, dokonalost. Potom my tady, e, podívejte se například e, na financování, které společná zemědělská politika přinesla e, do výzkumu potravin, biodiverzity a v ekologických otázek. Takže nesnažme se, se vracet pokud je o inovace, eh, využijme eh, těchto eh, lidí a zeptejme se jich, jak to dělali. Pokud je o zjednodušení, tak souhlasím s tím, co říkali kolegové. Je třeba se ujistit, že tady nejde o nějakou povrchní simplifikaci, ale o opravdové zjednodušení. Potom jste zmínili, že jsou tady různí aktéři a já si myslím, že jsou také různé typy vědy některé typy vědy a výzkumu mají nepřímé eh, vyšší náklady. Eh, pokud potřebují složitější zařízení a mm, je tam eh, a, a není tam třeba tolik lidí nebo tolik lidské práce, takže pokud uděláme jednotnou sazbu, tak některé oblasti výzkumu a vědy nebudou tak přitažlivé, protože a, a to by bylo nežádoucí. proto ta rovnováha, já jindy nehovořím za svou eh, frakci, tak eh, jestli můžu, tak ještě hovořím teď jménem své frakce. A pokud jde eh, tedy u zprávy Audiho, Carvajo a tak dále, tak já bych znovu zopakovala, že je tady určitá vágnost kterou si musíme vyjasnit u pravidel, u maximální úrovně financování, u zlepšení doby mm, mm, udělování eh, peněz, za kterou se tedy udělí prostředky. A eh, lidé se na nás často obrátí s nějakou stížností a často eh, není nikdo mimo systém, kdo by mohl říci, na koho se můžeme obrátit a kdo by mohl říci, dobře, pravidla znamení tohle, ale z praktického hlediska by bylo lepší to vzít takhle. Takže něco takového bychom potřebovali. Potom jsem rád, že etická rozhodnutí půjdou na úroveň členských států, jinak bychom šli zpátky. Je na 27, 28 ale to neznamená, že e, tady nebude evropská koheze v této otázce. A ještě se vracím k tomu, co eh, říkají, eh, říkali kolegové eh, o transparentnosti a odpovědnosti i v této oblasti. To bychom byli rádi. A podpora malých a středních podniků je jistě důležitá, ale musíme zajistit, abychom velký průmysl neznevýhodnili, pokud jde o možnosti financování mm, oproti jiným oblastem země. Koule. Děkuji. Děkuji kolegyně Ferle. nyní kolega Merkis. Děkuji eh, vám za jasné prezentace. Já se eh, budu snažit hovořit stručně. Vynechám eh, ty slova díků, protože už jste si jich slyšeli spoustu a jenom se zeptám. Vy jste hovořili o inovační unii. Mohli byste jasně říci, jak se Horizon 2020 a inovační unie liší? co z inovační unie zbyde, až eh, skončíme s horizontem 2020? Eh, a potom souhlasím s řadou kolegů, že se snažíme zjednodušovat eh, inovace v komisi a musíme se tedy zabývat i strukturálními fondy, ale i fondem zemědělským. Takže vítám to, co říkala kolegyně Ford. Potom se hovorili o Kixu. A, ale potom jsou tady inovační partnerství na řešení společenských problémů, jenže ty Kix nejsou uh, navázané na ty eh, jednotlivé výzvy a problémy. Mimochodem, my jsme eh, řekli jako Evropská unie, že chceme mm, řešit soubor těch velkolepých globálních společenských výzev. A pokud jsou to takové, tak eh, jich nemůže být příliš mnoho. A šest je hodně. My jsme řekli v zásadě, že jsou tady eh, tři ještě důležitější. A já bych byla ráda, abychom se k tomu ještě vrátili tady v parlamentu. Máme tady EIP, máme KIX, máme eh, velké společenské výzvy, máme toho tam prostě tolik. A ještě jsme neskončili s EIP a už začínáme s KIX v letech 2014 a 2018 a možná, že už teď. Takže eh, nechceme si rozmyslet všechny ty instrumenty, které eh, nás tady zaplavují. Stejně tak jako všechny další vědecké instituce. Potom váš přístup založený na důvěře. Ten velice vítám, myslím, že je velmi důležitý. Znamená to také, vzhledem k tomu, že tady chcete mít vlastně takovou paušální sazbu nebo eh, jednotné, eh, jednotný auditní proces. Když dostane člověk málo eh, peněz, dostane eh, jenom málo podmínek, mohli, pokud jde o kontrolu a sledování, to by bylo vhodné. A potom jste hovořili o společenských inovacích a o pozornosti, která se má věnovat lidským a sociálním vědám. Jenže Inovace nejsou výsledkem sociálních věd, ale eh, výsledkem spolupráce, čili jak chcete toto zajistit. Děkuji. Děkuji, kolega von Nistelrooy. Děkuji. Eh, krásná a chvíli máme tady odstupujícího předsedu, novou předsedkyni, eh, která pře, ujímá vlády. My dostáváme více peněz, ale eh, když eh, členské eh, státy do toho dávají méně peněz, tak toho dohromady více nedostaneme. Čili jak se k tomu chce teď komise chce stavět? Jakou pozici zaujmete? V kohezní politice soudržnosti máme například kontrakt národního partnerství a tam se stanoví, kolik ty jednotlivé členské státy dají eh, spolufinancování. Nemůže to být prostě nic zadarmo, žádný oběd není zadarmo. Čili jak členské státy eh, se budou eh, na navýšení toho rozpočtu účastnit. Potom jste tady hovořili o jednotlivých nákladech, tak to je v pořádku. Tak potom je tady ta, to schodiště k excelenci. Já jsem zpravodaj na výboru pro regionální politiku. A často my eh, můžeme dávat peníze na eh, společná eh, slyšení a to bychom mohli udělat, abychom se podívali na tyhle jednotlivé návrhy, jestli jdou dostatečně daleko, aby když chceme být dostatečně excelentní a na druhou stranu soudržní, tak abychom to v Evropě byli schopni vyvážit. A potom jsem ještě chtěl říci, proč jsou tady eh, regiony eh, znalostí? Co, co, co to je? Jak to? Jak to, že se tady o něčem takovém hovoří? Eh, jak to, že to chceme regionalizovat? To si myslím, že je prazvláštní. Co, EIT, když začal, tak to bylo takové nechtěné dítě trošku. A pokud je o tu intenzifikaci, do které my se teď pouštíme, tak je to evropské, evropské vedení. A dříve se něco takového řešilo mezivládně, mezi jednotlivými zeměmi a teď tady můžeme mít něco navíc. A musí se to dále e, vyvíjet. Ale e, věřím, že ty první dětské nemoci už se překonají a tím se dosáhne u silnějších výsledků. A potom e, závěrem. Inovační unie, jak říkala paní Merkis, pokud jde o mě, tak eh, ten leadership eh, eh, se dosáhne toho, se dosáhne jedině tak, že se zapojí, zapojí do toho i průmysl. Jinak nám všechna hodnotná výroba uteče do zahraničí, do jiných částí světa. Takže tohle je mimořádně důležité. Zapojit tady průmysl do toho, jak udržíme výrobu u nás v Evropě. Děkuji. Děkuji. A, a teď dostává slovo komise. Děkuji. Děkuji opět všem delegátům, za, všem poslancům za jejich vystoupení. Pane Gante, vy jste hovořil o kvalitě eh, pravidel. Jsem rád, že slyším toto připomínku. Ptal jste se na vztah mezi eh, činnostmi spojenými s, s malými a středně velkými podniky v horizontu 2020 a programem COSME. Eh, Program COSME samozřejmě neřeší inovace a výzkum, tam je daleko více o podniky, obchodní modely zatímco v horizontu 2020 převážně řešíme inovativní malé středně velké podniky, tedy tyto podniky v oblasti výzkumu. Eh, paní Ford eh, poukázala opět na pojetí eh, excelence vynikajících výsledků. To je jediná možnost pro Evropu, jak konkurovat zbytku světa. Jakými průměrnými výsledky jistě něčeho nedosáhneme. To patří pro fotbal, stejně tak pro výzkum a inovace. Zbytek světa porazíme jedině vynikajícím standardem a proto to patří k našim kritériím. Je to velmi důležitým kritériem, eh, kromě tedy dopadu toho projektu při výběru eh, projektu. Také jste eh, zmiňovali strukturální fondy. Pan Van Nestor hovořil o uspořádání slyšení s oběma s komunitami, s, s, oběma, s oběma výbory. To je jistě zajímavý, zajímavý nápad. Paní Ford hovořila také o racionalizaci. Ano, ale existují různé typy výzkumu. Eh, já si myslím, že existuje pouze dobrý a špatný výzkum. Nerozlišoval bych na základní eh, aplikování a tak dále. Pokud o racionalizaci jde tedy o to se rozhodnout, zda eh, skutečně chceme opravdu racionalizaci anebo různé výjimky a podobně. To je ta základní otázka, kterou si musíme položit. A jsem rád, že jste také poukazovali na význam malých a středně velkých podniků. Paní Merky se hovořila, nebo se ptala, jaké je propojení mezi horizontem 2020 a inovační unii. Pro nás je eh, inovační unie eh, balíček, nebo byla balíčkem, který měl posílit eh, inovační klima v Evropě. Balíček, který zahrnoval 34 opatření od inteligentního zadávání veřejných zakázek přes standardizaci, kterou je třeba urychlit, přes technologické transfery, které možná zlepšit, Eh, nový eh, systém eh, proškolání doktorantských studentů, kde lidé stráví část té doby na škole, část doby přímo někde v terénu v podniku, či jde o celý soubor opatření pro zlepšení inovačního klimatu v Evropě. Součástí toho samozřejmě financování, finanč, mechanismus financování Horizon 2020, to je součástí, tedy Horizon 2020 je součástí inovační unie, ale Potom chceme vytvořit Evropu inovací a Evropskou unii přenět inovační unii, pak samozřejmě zbývá ještě mnoho vykonat v oblasti legislativy, abychom eh, umožnili lidem rychle zakládat firmy, podniky a řadu těchto opatření bude třeba vykonat na národní úrovni, nikoli evropské. Dále jste se dotazovali, jaké je pojitko mezi inovačními partnerstvími a velkými těmi největšími společenskými výzvami. Ta inovační partnerství nejsou nástrojem, jsou to spíše fóra, kde se mohou združovat eh, různé subjekty a podílet se na řešeních eh, u velkých společenských výzev. Pokud je například o stárnutí populace, to je partnerství, které velmi dobře znáte, to také nám velmi pomáhá utvářet eh, výzkumný program, výzkumnou agendu v rámci příslušné kapitoly Horizontu 2020. Takže je zde jasné pojitko mezi inovačním partnerstvím, partnerstvími a e, činnostmi, které zařazujeme potom v rámci notlivých e, velkých společenských výzev. Dále, zda těch výzev je příliš mnoho. Já bych byl velmi rád, kdybychom to dokázali udržet na šesti. A jsem přesvědčen o tom, že e, až doběhne to kolečko s parlamentem a s radou velkých společenských výzev, bude jich více než šest. Pokud byste byli schopni to omezit na tři, pak samozřejmě my budeme otevřeně tomu, o tom jednat, protože priority pro nás jsou klíčové. Pokud nedokážeme udržet počet priorit na určitém limitu, respektive pokud bychom to dokázali udržet, eh, řekněme třeba na těch šesti, tak to si myslím, že už bude úspěch, až to projde parlamentem a radou. Dále nejenom technologie, ale také konkrétní, eh, konkrétní kroky. Musím říct, že Eh, inovace pro nás jsou trošku, no, společenské inovace jsou pro nás trošku nová oblast. Eh, studie ukazují, že inovace se nepojí až tolik nutně s technologiemi, jako spíše s novými modely. A je dobré z toho zkoušet v svých partnerstvích, než to, než to, dál, než to aplikujeme v rámci eh, širších programů a podobně. Pan Valnistory hovořil tady o tom slyšení, a také jste, stejně jako paní Fordová, zmiňoval, že ano, malé a, velké, a středně velké podniky jsou důležité, ale neměli bychom také zapomínat, že jste celá řada velkých podniků v Evropě, které stále zaměstnávají miliony lidí a tyto velké podniky chceme v Evropě udržet. V rámcovém programu máme eh, určité společné technologické iniciativy, velká partnerství s velkými průmyslovými podniky, farmaceutickými a podobně. A toto chceme zachovat, protože chceme se zachovat tuto eh, velkou průmyslovou zákonu v Evropě. Ano, takže zaměřujeme se na malé střední velké podniky, ale nesmíme opomíjet ani ty velké, protože jsou důležité pro konkurenceschopnost i pro tvorbu pracovních míst. Děkuji, paní předsedkyně. Já jenom ještě vteřinku k jedné věci, která se zazněla, zazněla ohledně e IT a KIKu. Myslím si, že co je klíčové, je koordinace všech těchto iniciativ. Myslím, že je možné se na různá témata dívat z různých úhlů pohledu, s různými prostředky. Důležité je vnímat, že celý ten obrázek a společně zajistit, aby nedocházelo k překrývání a nastavit mechanismy pro to, aby ty výsledky byly také dostatečně sdíleny. A pokud je účast průmyslu, Nebudu říkat více, než už říkal pan generální ředitel. Eh, samozřejmě potřebujeme jak malé, středně velké, tak velké podniky a myslím, že v rámci KIKu my, se, my vám můžeme dát k dispozici také ty údaje. Eh, účast průmyslu je dosti velká a to je pozbudivé. Dále eh, k něčemu, co říkal pan Van a co je podle mě klíčové, jde o výsledky. Máte úplnou pravdu. Je třeba posuzovat věci na základě výsledků. A pokud je o EIT, máme už jisté počáteční výsledky, Eh, víme, jak se vedou eh, kiky, máme určité hmatatelné výsledky, pokud je o vytváření startupů, pokud je o eh, studenty, kteří byli proškoleni na univerzitách, které se účastní kiku a tak dále a tak dále. Samozřejmě ještě trošku brzy, protože kiky fungují teprve rok a půl, ale již jsou k dispozici, jsou viditelné první výsledky a se s vámi rád podělím o informace o těchto hmatatelných výstupech. Předávám to formu, kterou budete preferovat. Děkuji. Děkuji. Jistě víte, že dnes jsme měli prezentaci komise a pak bude následovat ještě druhá etapa. Dnes jsme měli tedy první výměnu názorů. Já tady mám ještě celou řadu řečníků na seznamu a ráda bych je navrhla, aby řečníci omezili svá vystoupení na jednu minutu až jednu a půl minutu. Nyní paní Karvalio, prosím. Děkuji mnohokrát. Chci komisi poblahopřát k tomuto vynikajícímu návrhu. Komise byla velmi otevřena našemu pohledu a obecně zainteresovaných subjektů v konzultaci. Nicméně některé věci je možné zlepšit. Začnou strukturou a obsahem. Je to dobře vyvážené, líbí se mi to, jak oddělujete posilování kapacit a excelenci, tedy vynikající úroveň, ale do jisté míry by měly být komplementární. Měla by zde působit synergie mezi rámcovým programem a strukturálními fondy. A e, pravděpodobně jedna možnost, jak toto přemostění e, nastolit, je vnést do toho opět regiony znalostí, nějak vylepšené, jako to možná kolega Van Nistelrooy. Výrazně velmi podporuji také to, co navrhujete v pilíři excelence. Myslím, že bylo možné zajít ještě dále a ten režim FED zavést i do průmyslového vedení a, a společenských výzev, tím by se otevřel prostor pro další, pro další výzvy, jako tam hovořila kolegyně Matias Čimerky, že není prostor takto, jak to je navrženo pro nové, nové výzvy. Dále prostor pro velké podniky, pro spolupráci s malými středně velkými podniky, s výzkumem a inovacemi, že by to všechno mělo být dobře tedy koncipováno, aby toto bylo možné Dále společenské výzvy. Myslím si, že by tady to mělo být eh, především vedeno vědou a měl bychom umožnit eh, flexibilitu z dola nahoru a multidisciplinární přístup. Jedna důležitá věc. Horizont 2020 by měl být daleko více než jen program financování. Měli bychom jej využít k tomu, respektive měli bychom jej využívat jako strukturální složku pro to, abychom překonali roztřištěnost a abychom nesli strukturu do důležitých oblastí, jako je například zdravotnictví, zdravotnický výzkum v Evropě. A ještě poslední věc, racionalizace. Jsem velmi spokojena s návrhem, který jste předložili. Měli bychom zachovat DPH, měli bychom na to myslet v jednáních s radou, to je důležitá věc. Dále no, otázka přímých nákladů. 100%, 20%. Mně osobně se to líbí, protože je to způsob, jak financovat přidanou hodnotu a zároveň e, dát práci mladým výzkumníkům, mladým badatelům. Nicméně vidím problém u e, výzkumných skupin na některých univerzit, které e, vyvinou to úsilí, aby přešly na plné náklady. Takže asi bychom měli zvolit nějaký imaginativní přístup, že tedy E, toto bude ten základ 100%, bude to obecné pravidlo, ale budeme hledat řešení i pro ten další případ, to znamená pro e, výzkum a pro některé univerzity, ale to hlavní pravidlo e, financování by mělo platit takto. Mám to ještě mnohem více, ale děkuji tady. Děkuji. Bohužel se již všichni ke slovu nedostanou, kolega Hody. Děkuji. Chci říci, že si myslím, že je důležité, aby společnost změnila způsob, jakým myslím, alespoň částečně, abychom konečně překonali to myšlení, které se zakládá pouze na HDP. Protože o co jde? V první řadě jde o udržitelnost. A to sebou nese i důsledky. A my bychom měli zohlednit humanitní vědy a měli bychom vlastně je propojit s vědeckým výzkupe, výzkumem a to odpovědajícím způsobem podpořit. My potřebujeme ve světě a v přírodě vyváženost, potřebujeme nalézt způsob, jak lépe a inteligentně využívat zdroje a suroviny. Opravdu by mělo jít o to, aby se společenské humanitní vědy propojily s ostatními vědeckými disciplínami. Je třeba, abychom vše viděli v kontextu, že vše je spolu propojeno. A rád bych ještě říci, že my jako parlament jsme eh, vám k dispozici a rádi ještě aspekty prohloubíme. Předsedkyně, děkuji Prodymu, kolegyně Toja, děkuji paní předsedkyně. Já si mnohého vážím, mnohé eh, z toho, co parlament navrhl, a byly to pozitivní návrhy, jste převzali. Vidíme, že se snažíte, snažíte se například o posílenou koordinaci mezi těmi jednotlivými odvětvími. E, Evropská komise snaží v rámci tohoto orgánu lépe spolupracovat. Já si myslím, že to je dobrá cesta a měli byste touto cestou jít i nadále. Co se týče kultury, ono už to tady tak trošku zaznělo, ale například v mé zemi je to tak, že ten program e, kult, excelentnost v oblasti kultury, a myslím, že v jiných zemích je to také, tak, že prostě kultura u nás má velice vysoké postavení, máme skupinu na vysoké úrovni, nevím již, jak se jmenuje ten profesor, který vedel, byl tady několikrát hostem a to je velice zajímavé, protože vlastně ta inovativní tvůrčí síla by se právě měla projevit a využít v průmyslu. Ale existují stále ještě překážky Eh, například v oblasti přístupu. Mnoho vysokých škol a malých a středních podniků se do toho ještě nezapojilo, protože ono je to velice obtížné a je to spojeno s velice vysokými náklady, které eh, jsou eh, například vysoké již v oblasti plánování. Takže je to obtížné. Co se týče například těch inovativních eh, nástrojů financování, tam je třeba se tedy zapojit do té výzvy, podílet se na tom výběrovém řízení a vyhrát ho. Ale jakým způsobem se to má celé provést, jak tedy může taková instituce se o to snažit tak, aby věděla, že ten úspěšný cíl je blízko. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Ono je velice těžké něco namítat proti obecnému směřování a cíli eh, tohoto programu. A ten eh, je žádoucí a bylo samozřejmě eh, potěšením poslechnout si dnešní debatu, zejména pokud jde o věcech, jako je zjednodušení, to je velmi třeba malé a střední podniky, o tom bych se rád dověděl více a možná, že dnes. A potom je tady jedna věc, kterou pan Smith říkal o přilákání a udržení si těch nejlepších talentů eh, v Evropě, protože to je samozřejmě jeden z příznivých přínosů pokud je o financování samotné, tak já si myslím, že vzhledem k té strategii 2020 a k recesi musíme dávat prioritu výzkumným projektům, které souvisejí s eh, průmyslem, které eh, mají šanci přinést nějaké plody. Pan Smith tady hovořil že jsme, o tom, že jsme posedlí kontrolou. Já si myslím, že bychom měli být posedlí eh, dosahování výsledků v nadcházejících sedmi letech a tvořením eh, pracovních míst. Všechno ostatní bychom měli odsunout na vedlejším koleji, dokud nebudeme mít růst a pracovní místa v Evropě. A pokud se chtějí univerzity eh, pustit do čistého akademického výzkumu, tak ať to udělají, ale ať si seži, seženou eh, peníze sami od členských států, od finančních institucí, ale evropské peníze příštích 7-8 let by měly jít primárně na vytváření růstu a pracovních míst v Evropě. Děkuji paní Del Castillo. Děkuji. Samozřejmě můžeme, eh, můžu k tomu říct několik rychlých bodů, nebudu číst seznam, který tady mám, akorát si poděkovat komisi, která eh, vyvinula velkou snahu a je skvělé, že se snaží evropského, tedy vyslechnout Evropský parlament a zohlednit jeho stanovisko v tom dokumentu. Je tady několik věcí, které myslím, že musím zmínit. Myslím, že všichni se shodneme, že je řada věcí, které v Evropském parlamentu bychom rádi dále eh, projednávali a byli bychom eh, rádi, aby eh, se dostali do toho eh, konečného dokumentu. A je toho tady hodně. Já v zásadě souhlasím s obsahem toho návrhu. A líbí se mi um, struktura dokumentu, eh, potom je tady hezký ten integrovaný přístup ke znalostem. Ovšem musíme zmínit ještě jednu věc synergie a interakce s politikou eh, soudržnosti. To tady vůbec není zřejmé. Hovoří se tady o znalostních regionech. Ale výzkumný potenciál nějak spadl ze stolu, protože celá ta kritéria excelence a soudržnosti eh, jsou, nebo se hodně liší, jak je dobře známo. Také jsem chtěla hovořit o rozpočtu a obecnější problémy, které máme. Ráda bych se zeptala, jaký rozpočet bude na některé konkrétní věci, jako je třeba infrastruktura. Myslím si, eh, že tady se nestašíme moc rozpočtově v infrastruktuře. Hmm. Eh, potom eh, to tež platí pro program Marie Curie. To je velice důležitý a přesto není dost navýšený. A potom poslední věc. Nedávno mi jeden baratel e, říkal, že e, pro komisi e, zjednodušení znamená nebo nějakým způsobem snížit nebo omezit chyby. Zjednodušení by mělo být nástrojem, kterým se účastníkům umožní účastnit se snadněji. Takže když se na to podíváte z tohoto úhlu, tak je pořád ještě třeba toho dost udělat. A, takže děkuji každopádně a omlouvám se, že mi to trvalo tak dlouho. Děkuji. Děkuji všem delegátům, bylo to eh, velice výživné odpoledne, paní Kavalio nám připomněla důležitost vztahu mezi eh, v Evropou 2020 a strukturální fondy a k tomu se ještě dostaneme docela jistě. Jsem také velice rád eh, za podporu eh, Fedu. Fed by mohl být v různých oblastech. Mělo by se to zařadit samozřejmě do hlavního proudu. Tam si sami také radě měníme názory, tak bychom neměli pomíjet velké podniky, jak říkala paní Ford a pan Van Nistelrooy. Zjednodušení. Já jsem velice rád, že Evropská unie nebo ten člověk, e, který e, se tady zasazuje o zjednodušení, vítá naše návrhy. Je tady samozřejmě otázka celých, celkových nákladů. To některé, e, některým lidem působí problémy, ovšem zjednodušení znamená mm, zjednodušení pravidel a budou snadnější pro některé, ale pro některé nebudou tak vyhovující a musíme se postarat o to, aby ten systém byl spravedlivý. To je pro mě nejdůležitější pro všechny účastníky a neměli eh, by eh, tedy být na tom hůř než teď. Docela jistě o tom ještě se bude moci bavit profesor Prody o eh, důležitosti efektivního vynakládání zdrojů. A vztah mezi fyzickým a duševním zdravím. Uvidíte, že my se v těch velkých společenských výzvách k tomuto věnujeme. Paní Toja hovořila o vazbě mezi strukturálními fondy a e, ptala se na kulturní dědictví, kde je tady kultura. Ano, zmiňuje se tady e, v, u, u těch e, společenských výzev, možná ne tak explicitně, jak byste chtěla, ale může vás, můžeme vás k tomu dovést. Potom jste hovořila o té skupině na vysoké úrovni, to je ta skupina hlavních technologií usnadňujících a Jedna věc, kterou jsme tam nedali, a teď se dívám na pana Elera, to se týká pravidel účasti, je uh, Europe First. No, hovořilo se o tom, že výsledky by se měly nejdříve používat v Evropě a my jsme se rozhodli uh, toto tam nedat z dobrých důvodů. A možná, že je to věc do debaty. Potom uh, překážky uh, úspěchu nebo pardon, přístupu, eh, tak, aby, tak my jsme se tímhle zabývali tak, aby i menší účastníci nalezli svoji cestu k našemu programu. Potom pan Velichem tady hovořil eh, o tom, že pan Kelly hovořil o tom, že jde o dosažení výsledků, o dosažení eh, růstu a pracovních míst v naší ekonomice. A to je takový vůči motiv tady. Kromě všech těch úsporných opatření a rozpočtové disciplíny potřebujeme opatření na podporu růstu. A mm, nemůžeme postavit budoucnost Evropy jenom na kázni a úsporách. To není vyhlídka do budoucnosti. Potřebujeme mít opatření na podporu růstu také. A paní de Castillo, hovořila o tom, že bychom měli toho udělat více pro výzkumnou infrastrukturu. Pokud je o výzkumnou infrastrukturu, tak my jsme zcela záměrně že, eh, řekli, že se nezapojíme do eh, výstavby. My chceme poskytovat přístup ke stávající infrastruktuře a chceme na pomoci spolupráci. A proto ty rozpočty, eh, pokud jde o výstavbu, musí přijít z jiných strojů, ne z tohoto. Marie Curie, tu dobře chápete a umožní nesmírnou mobilitu nejenom mezi akademiky, ale i mezi průmyslem a akademickou sférou. Děkuji vám. Grazie. Eh, děkuji. Máme ještě tři minuty a budou hovořit tři zpravodajové, tedy každý řečník má k dispozici jednu minutu, dobře víme, že budeme mít ještě další výměnu názorů v tomto balíčku, takže nyní prosím paní Madurel na jednu minutu, pokud se chcete vyjádřit. Ano, děkuji. Tedy, respektive nechci se vyjádřit, paní předsedkyně. Toto byla první výměna názorů, velice zajímavá. Já jsem si poznamenala celou řadu věcí, bude to velice užitečné s ohledem na budoucí diskuze o těch problémech, které zde byly zmíněny. Více v současné době nechci říct, budeme mít ještě dostatek času. Chtěla bych ještě jednou podekovat oběma panům ředitelům a veškerým kolegům za jejich příspěvky. Děkuji. Děkuji, pan kolega. Hello, Pane Smite, vy jste tady si vyslechlo mnoho chvály dnes, takže já bych zmínil několik problémů. EIT je první virtuální hrob faraonů, 21. století a je to tedy z autorství pana Baroza. Je to tedy, nebudeme souhlasit se zjednodušení rozpočtu instituce, která ještě není schválena. Co se týče toho nástroje na sdílení rizik, tam je třeba ještě se podívat na to podílení se malých a středních podniků a na regionální aspekt. Chceme, abychom měli jasné e, popis fungování RC, abychom věděli, jak to komise bude využít a co to pro ně vlastně znamená. Dále si přejeme Eh, výzkumný program, který bude samostatným. Eh, tehdy, když se to tam zaintegrovalo, tak to byl kompromis. A již z vlastní definice výzkumného programu na bezpečnostních otázkách je prostě nutné, aby takovýto program byl samostatný a chci zdůraznit, že nechceme žádný vojenský výzkum, chceme program pro civilní bezpečnostní výzkum. A další věc, naším úkolem, a je to otevřené, je to, jak propojíme Horizont 2020 se strukturálními fondy, Dokud nebudeme mít nařízení pro strukturální, dokud ho nemáme nařízení pro strukturální fondy, tak tady hovoříme o teoretických věcech, ale my takovéto přemostění potřebujeme, protože pokud ho nebudeme mít, tak nebudeme mít celkově peníze pro nutné inovace v Evropě. Tedy nechceme směšovat ta dvě témata, ale potřebujeme konkrétní návrh, jak chceme oba dva programy lépe propojit, tak aby mohly lépe spolupracovat. Děkuji a nyní má minutu, či spíše méně, kolegyně Matyjac. Děkuji se stručně, jenom chci zapakovat to, co tady pan direktor řekl v rámci svého, ředitel řekl v rámci svého posledního výkupu. Výstupu dobře víme, že nám jde o růst a ne pouze o šetření a proto bychom měli e, si eh, zvážit, k čemu by vlastně měly sloužit veřejné prostředky, protože o těch hovoříme, těmi financujeme výzkum a inovace. A musíme si říct, zda ty výsledky jdou potom ve prospěch společnosti, či ne. Tedy jde o to, abychom měli, zda chceme tedy e, mít ten přístup, který půjde od produktu k spotřebiteli a, a zda by to spíš nemělo být naopak. A zda bychom eh, měli zabránit tomu, abychom te vytvářeli další nerovnováhy a se posilovali ty existující. Děkuji. Grazie la Děkuji kolegyně Matias. Děkuji rovněž oběma pánům ředitelům a tímto ukončuji dnešní schůzi zítra. Ráno v půl desáté budeme mít schůzi koordinátorům a vlastní schůze výboru začíná v 10.30. Děkuji vám všem, naskladanou a děkuji rovněž tlumočníkům.